chers collègues je vous propose de commencer notre réunion. Euh, au point un nous devons... Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji, abychom zahájili naše jednání. Bod číslo jedna na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. A v tuto chvíli chci říci, že během hlasování, což jsou body 18 až 23, které budeme, eh, kterým se budeme věnovat zítra od 10.30, tak musíme tedy přijmout eh, dokument, který se týká mobilizace evropských fondů, protože v souladu s postupy výbor pro rozpočet čeká na naše stanovisko. Navíc tam dodáme jeden bod, pořad na, bod na pořad jednání a to bude bod, eh, který se bude týkat uvolnění prostředků z Evropského fondu, který se bude týkat Nizozemska. Pokud nejsou žádné připomínky, přijímáme pořad jednání tak, jak stojí a v tuto chvíli máme na pořadu jednání bod 2 sdělení a 3 sdělení schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech 25. a 26. října 8. a 9. listopadu. Pokud nemá nikdo nějaké, pokud nebude mít nikdo žádné námitky proti tom, těmto zápisům do konce dnešního jednání, budeme je považovat za schválené. Pokud jde o sdělení moje jako předsedkyně, tak překvapivě eh, naše jednání se živě přenáší na internetu, takže je možné je poslouchat na internetu. Tím jsme se vypořádali s prvním oddělením našeho pořadu jednání a bod číslo čtyři, tam čekáme stále ještě na paní ministrině, která se dostaví v nejbližší době. Vážení kolegové, já navrhuji, abychom pokračovali v naší práci. A tak, jak bylo plánováno, tak jsme rádi, že zde můžeme přivítat paní Joel Milke, ministrní pro sociální věci a veřejné zdraví, aby zhodnotila předsednictví v Evropské unii. a s paní Enke Links budeme mít eh, výměnu názorů po EXCO 6. a 7. prosince. My toto setkání zorganizujeme vlastně na dvakrát během té první části, tak tam budeme probírat otázky, kterými se zabývalo belgické předsednictví během těch šesti měsíců a následně budeme hovořit o balíčku hospodářské zprávy a o práci EPSKA a ECOFINu. Takže, paní ministrině, máte slovo. děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mě sem pozvali abych tak mohla provést zhodnocení, i když nám ještě zbývá měsíc předsednictví. Ale už můžeme o některých záležitostech pohovořit. Já jsem naposledy u vás byla v červnu, abych vám vysvětlila naše cíle a když jsem hovořila o zaměstnanosti, tak jsem řekla, že belgické předsednictví má dvojí cíl – za prvé se týká politiky zaměstnanosti a je tam ještě jeden důležitý prvek, který se poté v diskusi objeví, tak to jsou prvky ekonomické zprávy. Vzhledem k makroekonomické politice a také vzhledem k zaměstnanosti a všem mechanismům ekonomického dozoru. Pokud jde o politiku zaměstnanosti, tak jsme již říkali, že jsme se chtěli zabývat dvěmi střednědobými a dlouhodobými výzvami. Ty odpovídají těm dvěma revolucím, které právě zažíváme, což je ekologická revoluce a klimatická takže my jsme na ně brali ohled během našeho předsednictví. Jednali jsme o ekologických pracovních místech a také o klimatu. Také jsme se zabývali vytvářením pracovních míst, které by byly trvalejší, udržitelnější a vytvářením nových, zaměst, nových pracovních míst v odvětví služeb. Také jsme se zabývali delším, delší dobou pracovního poměru, také rovností a vnějším rozměrem politiky zaměstnanosti. Dále jsme měli transversální témata, jako byla restrukturalizace a další témata. Takže já bych chtěla vysvětlit, tedy čeho jsme dosáhli během našeho předsednictví. Za prvé, Evropská strategie pro zaměstnanost v rámci Evropa 2020 a ekonomická zpráva. A to vše je propojeno s hlavními body pro zaměstnanost, které byly schváleny v říjnu. takže se budeme zabývat těmi hlavními tématy, o kterých jsem se zmínila, ekologická ekonomika, demografické výzvy a dále legislativní témata. která budeme projednávat příští pondělí v Radě. Pokud jde tedy o Evropskou strategii pro zaměstnanost v rámci strategie Evropa 2020 a ekonomická zpráva, tam není zapotřebí opakovat a v textech to stojí, že zaměstnanost musí stát ve středu rozvoje a růstu politiky 2020. Musí to být růst zaměstnanosti, proto se tím zabývá tato strategie. Cílem je vytvořit 75 procent pracovních míst do roku 2020 s celou řadou hlavních bodů, které jsou spojeny s tímto cílem zaměstnanosti a také s hlavními body hospodářské politiky. K tomu je zapotřebí ekonomická zpráva, která by mohla řídit politiku zaměstnanosti účinně a v tomto smyslu od začátku našeho předsednictví, od neformální rady v červenci, jsme informovali členské státy o této problematice zaměstnanosti, o strategii 2020. Vypracovali jsme také dokument předsednictví a tam jsme popisovali, jak moc je důležitá politika zaměstnanosti pro makroekonomiku a všechna ta slabá místa v zaměstnanosti. Všechna ta problematika, která je popsána v literatuře, ty problémy, které vznikly kvůli různým cizím vnějším vlivům, tak to nebylo zcela správné. Herman van Rompuy do toho také zasáhl a byly vypracovány závěry v říjnu během rady EBSCO, abychom tak dodrželi článek 148 a také aby zaměstnanost se stala tématem různých ekonomických odvětví. Já nevím, jestli jsme toho úplně dosáhli, bylo to takové rozporuplné. Závěry, které byly jedno hlasně schváleny o ekonomické zprávě, o politice zaměstnanosti, to vše byla velmi tvrdá práce a těžký úkol a nakonec jsme měli odkaz na to v radě eh, v říjnu. Museli jsme tedy o to tvrdě usilovat, aby takovýto odkaz vznikl. Vy o tom jistě budete brzy hovořit, je to důležité téma. A jeden ze základních bodů belgického předsednictví. Další bod, o kterém se chci zmínit, tak to je to, o co jsme se snažili v politice zaměstnanosti. Jsou to ty hlavní body politiky, které byly schváleny 21. října v Radě. Myslím si, že je důležité vyslat jakýsi signál. Už máme novou Lisabonskou smlouvu, Evropský parlament má svoji určitou úlohu. My bychom se mohli omezit pouze na tu formální stránku věci, ale my na to nechceme jít takto. My, parlament, váš výbor a jeho předsedkyně, tak my jsme dobře pracovali na tom, abychom mohli omezit pozměňovací návrhy na to nejdůležitější. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsme chtěli zapracovat do základního dokumentu, protože si myslíme, že jsou užitečné a z institucionálního pohledu je to nový postup, tato spolupráce s Evropským parlamentem. Takže jsme tento text pozměnili, byl schválen radou s pozměňovacími návrhy parlamentu, zvláště pokud jde o rovnost mužů a žen, produktivita, sociální soudržnost, rozvoj malých a středních podniků, slušné pracovní podmínky, boj proti nezaměstnanosti mládeže, školky, a důležitý prvek, který já podporuji, tak to jsou takové národní podcíle. Je důležité, aby státy měly takovéto podcíle a věnovali se těm nejzranitelnějším skupinám politice soudržnosti a to vše, aby bylo propojeno s ekonomickou zprávou. Takže tyto základní body, tyto pokyny byly schváleny. A nyní, pokud přejdeme k druhému tématu, což jsou velké cíle, klimatický, eh, klimatický cíl, řekněme, demografická výzva. Ta klimatická výzva a výzva politiky zaměstnanosti, tak tam byla jednou z našich priorit poskytnout či vyslat signál a učinit výzvu ve prospěch eh, určitých opatření či akčního rámce na evropské úrovni, na úrovni členských států. Jedná se o vytváření ekologických pracovních míst. Je to nové téma. A my jsme chtěli zdůraznit jeho význam. Indikátory, o kterých se mluví v oblasti zprávy tak byly schváleny na naši žádost a na základě také práce této skupiny byly poskytnuty a vytvořeny různé indikátory, které slouží k tomu, aby se každý měsíc zanalizovala situace v oblasti toho, kolik a jaká pracovní místa jsou vytvářena a jestli tedy tato pracovní místa jsou kvalitní. Na základě doporučení, která byla ve zprávě paní Schröder, tak jsme zorganizovali meziministerskou konferenci v září o ekologických pracovních místech. Trvala dva dny, bylo to velmi zajímavé. A také díky příspěvkům komise a dalších mezinárodních subjektů jsme dospěli k závěrům které jsou na pořadu jednání v Radě, která bude 6. prosince. Členské státy a komise chtějí podpořit to, aby byly získávány nezbytné znalosti v této ekologické ekonomice, aby byly vytvářeny nová, vytvářena nová pracovní místa, různé odvětové iniciativy, aby zde byl větší dialog s sociálními partnery, aby se zvýšila kvalifikace, klasifikace různých prací, funkcí. aby zde byla nová typologie prací a kompetencí. A tomu napomůže komise s indikátory ekologických pracovních míst, aby tak členské státy je mohly vytvářet a aby se mohly monitorovat. V těchto závěrech se zdůrazňovala úloha služeb pro zaměstnanost. Toho se budou také účastnit sociální partneři. Bude tam i zvláštní přístup k malým a středním podnikům, také se budeme věnovat zdraví a bezpečnosti v těchto nových odvětvích, která sebou přinášejí nové problémy. Také se budeme věnovat problematice mladých lidí a pokud jde o technické dovednosti v odvětvích, která jsou spíše určena, řekněme, pro muže, tak nemůžeme vylučovat ženu z těchto odvětví. A pokud jde také o ekologická pracovní místa, tak tam potřebujeme mít e, jasno v platové politice. Potřebujeme proto všechno daňovou, fiskální politiku, abychom dosáhli ekologické politiky s nízkou spotřebou uhlíku. A takovým způsobem by měla vznikat nová pracovní místa v nichž budou hrát také novou úlohu evropské fondy. Takže tyto závěry předložíme na radě v pondělí. Požádáme také komisi, aby předložila specifická opatření pro skutečnou strategii v roce 2011 na základě různých doporučení. Dále zde máme demografii, demografickou výzvu. V našich výzvách jsme stanovili celou řadu priorit a soustředili jsme se na účast starších pracujících eh, na pracovním trhu. A dále jsme projednávali eh, téma služeb eh, péče o starší obyvatelé. Takže bychom měli mít konzistentní přístup. Pracující by měli pracovat nejenom částečně, ale během eh, tedy dlouhodobě. Měli bychom bojovat proti diskriminacím. Je zapotřebí také investovat dlouhodobě, abychom abychom se postarali o lidi, kteří pracují 15-20 eh, posledních let, kterým je 45 až 50 let a aby mohli tedy pracovat i nadále, aby se přizpůsobili na základě různých konferencí, které jsme organizovali, například v Madridu, tak jsme vyvodili tyto závěry. Také jsme se věnovali kvalitě eh, pracovních míst, věnovali jsme se tématu starších lidí, platů, stabilních pracovních místům, eh, také eh, možnosti skloubení pracovního rodinného života, odvětví služeb například. V těchto odvětvích se obvykle platí méně, je tam tamto propast. Dále jsme se zabývali celoživotním vzděláváním, protože pracující musí mít nezbytné školení a vzdělávání. Vyměňovali jsme si osvědčené postupy a také jsme hovořili o úloze Evropského sociálního fondu další témata, která budou probírána 6. prosince, tak tam se budeme zabývat také rovností platu mezi muži a ženami a bojem proti snížení této nerovnosti. Takže je to platová politika a je to také téma rovnosti příležitostí. Dospěli jsme k řadě závěrů, které budou vhodné pro práci komise a na základě kterých bude upřesněna strategie komise, která právě schválila svoji, řekněme, cestovní mapu, pokud jde o rovnost příležitostí. Musíme aktualizovat eh, indikátory, pokud jde o platové rozdíly, takže bychom tyto indikátory měli přizpůsobit a také zohledňovat eh, rodinný status, tedy jestli někdo ženatý, vdaný, jestli má děti a tak dále. A měli bychom se tak soustředit na kauzy těchto, na příčiny těchto platových rozdílů, abychom mohli snížit tyto rozdíly spolu se sociálními partnery. Samozřejmě členské státy také vyzýváme k tomu, aby zapracovali tyto změny do svých vnitrostátních plánů tak, eh, a které se mají prezentovat vždy po velikonocích každý rok. Je tady ještě další bod, který jsme také projednávali s vaším výborem, pokud jde o kvalitu eh, práce pro ženy a muže, kromě té, to, propasti mezi, v platech mezi muži a ženami, tak tam jsme také jako předsednictví eh, došli k určitým závěrům ohledně kvality zaměstnání a pracovních míst, pokud jde o flexikuritu, flexibilitu a bezpečnost. Tam se jedná tady o kvalitu pracovních míst a pracovních příležitostí. Také jsme s evropskými fondy spolupracovali v této oblasti a tam jsme také poskytli řadu eh, návrhů, pokud jde o přechodné odvětví v této oblasti. Chceme zajistit samozřejmě dobré pracovní podmínky na pracovišti a chceme se vyhnout přílišnému psychosociálnímu stresu, eh, kterému by byli vystaveni pracovníci na určitých pozicích. Samozřejmě také všichni musí mít možnost nějak sladit své pracovní a soukromé životy. Toto je dimenze, která bývá často zanedbávána, ale velice souvisí s politikou zaměstnanosti a sice jde o to, že bychom všichni měli věnovat pozornost také té, tomu vnějšímu rozměru sociálních politik, především politiky v oblasti zaměstnanosti. A to hovořím o hospodářské správě, o ekonomické správě, e, vytváření pracovních míst, podporu, podporu nových pracovních míst a jak jednotliví hráči podporuji, ale také je třeba se podívat na mezinárodní zprávu v této oblasti, která se také týká hospodářské politiky, makroekonomické politiky a samozřejmě eh, právě to vytváření pracovních míst a jejich kvalita, to musí být klíčovým eh, prioritou. Také je to samozřejmě spojeno s, eh, s doporučeními Mezinárodní organizace práce, Vypracovali jsme řadu takových dokumentů společně s ILO, tak, abychom mohli více koordinovaně eh, podporovat tyto naše závěry evropské a to by bylo tedy na mezinárodní úrovni v rámci spolupráce G20 a jejich strategií. Samozřejmě máme tady ILO, to je takový mezinárodní ručitel eh, pro pracovní podmínky především proto, aby se zajistilo, že jsou vytvářena pracovní místa se slušnými podmínkami. Samozřejmě my v rámci G, spolupráce v G20 bychom to mohli dále podporovat. Eh, každému zasedání G20 by mělo předcházet zasedání ministrů pro zaměstnanost tak, aby zaměstnanost a politika zaměstnanosti byla skutečně jednou z priority jednání v G20, ale samozřejmě regionální dialogy, strategická partnerství ohledně sociální, sociální politiky a politiky zaměstnanosti, to je také důležité. Eh, navzdory těm politickým problémům, které máme, se nám podařilo eh, schromáždit eh, evropské a středomořské ministry zaměstnanosti a podařilo se nám vytvořit takové silné regionální partnerství této oblasti. Myslím si, že to je nezbytné proto, aby se na, abychom bránili určitá naše stanoviska názory na mezinárodní úrovni. 13. a 14. prosince budeme mít další jednání o té vnější dimenzi, o vnějším prostoru a to je vše, co k tomuto eh, mohu v tuto chvíli říci. Takže to bylo k té eh, další části, pokud jde o priority, které jsme si uložili v této oblasti, ale teď ještě dokončím svou prezentaci tím, že se zmíním o legislativní práci. Toto není eh, bohužel žádná rozsáhlá prezentace, žádná eh, velká část naší práce, nicméně snažili jsme se určité dokumenty eh, rozpracovat nebo dokončit, pokud jde o směrnici o mateřské dovolené tak tam se hlasovalo v parlamentu, jak víte. Parlament chtěl Eh, změnit původní návrh komise na 20 týdnů, které by byly plně placeny, plně hrazeny na základě tedy předchozího platu a s možným s možnými dalšími možnostmi. Nicméně my jsme chtěli také tam, prove, tam začlenit plně placenou otcovskou dovolenou v délce dvou týdnů. To ovšem bylo velice problematické pro členské státy, především vzhledem k současným hospodářské situaci a rozpočtovým omezením, jak všichni víme, takže je velice důležité sladit mezi sebou všechny ty uh, balíčky a snižování nákladů a potom takovéto uh, dodatečné náklady, které by se v rámci této směrnice měly zavést. Nicméně, až přijde dobrý čas, myslím si, že toto to, to opatření bude přijato. V tuto chvíli tomu tak ještě bohužel není a já doufám, že v pondělí budeme moci hovořit na radě EBSCO a položit řadu specifických otázek, které nám umožní vypracovat závěry předsednictví tak, abychom mohli potom vypracovat pokyny ohledně toho, jak se nejlépe s tímto tématem, s touto výzvou vypořádat v rámci maďarského a pravděpodobně i polského předsednictví. V roce 2011 bychom chtěli tento návrh tedy zakončit tuto práci, zakončit samozřejmě po důkladném dialogu a projednání s parlamentem. Naším cílem tedy je využít tuto diskusi ohledně tohoto dokumentu, který připravíme, tak, abychom alespoň uznali ty, ty úspěchy, které jsme dosáhli a abychom se mohli podívat na to, jestli v budoucnosti bychom možná mohli dosáhnout určitého otevření, určitého dalšího pokroku. Samozřejmě chápeme, jaká je rozpočtová situace ve většině členských států, nicméně tyto cíle se můžeme zachovat jenom v dlouhodobějším časovém rámci, možná do roku 2020, dejme tomu. A po roce 2020. Možná by se nám mohlo podařit takováto opatření zavést do třeba tří, čtyř let. Já doufám, že by něco takového mohlo být možné dosáhnout třeba nějakých kompromisů, během následných předsednictví. Pokud jde o směrnici o rovnosti mezi muži a ženami, ta eh, je méně důležitá pro váš výbor, ačkoliv jsou tam určité aspekty, které se týkají zaměstnanosti. My jsme se tam snažili zaujmout pragmatický postoj a vypracovat zprávu o pokroku, konkrétně eh, ohledně dvou méně, eh, kom, méně kontroverzních věcech, které se týkají bydlení a finančních služeb, takže tam jsme zaznamenali řadu úspěchů v rámci těchto dvou témat. Pokud jde o hospodářskou migraci, tak ta nespadá už pod toto téma. Nicméně já jsem se chtěla ještě zmínit o těch třech směrnicích, které se týkají eh, ekonomické migrace, hospodářské migrace. Eh, především v oblasti IKT a sezónních prací. Eh, tam jsme měli stanovisko, které nám poskytla technická skupina pro přestěhovalectví. Druhé jednání bude někdy v polovině prosince a my doufáme, že se nám podaří během maďarského předsednictví dokončit tuto práci ohledně tohoto téma. Tolik tedy k hospodářské zprávě a hlavním závěrům ze strany předsednictví. Děkuji vám, paní ministrině. Děkuji vám za to, že jste tak dobře spolupracovala s tímto parlamentem a s tímto výborem. Takže poprvé úplně máme pokyny v oblasti zaměstnanosti, které skutečně odrážejí kvalitu práce, kterou jsme do tohoto tématu vložili. A já si myslím, že jak pro radu, tak pro parlament je to velice důležitý milník. Takže v tuto chvíli se musíme podívat na to, jak to co nejlépe využít, tento úvodní úspěch. Ale to je samozřejmě ještě otevřená otázka. Vy jste uvedla, jak důležité pro vás je, jak důležitý pro vás je ten vnější rozměr. Já bych řekla, že v tomto výboru, jak víte, tak jsme vypracovávali zprávu pan Richard Falber. A tato zpráva, o které hovořím, tak tam právě hovoříme o tom, že bychom chtěli, aby ministři pro zaměstnanost a sociální věci se účastnili této práce. Myslíme se, že musí vzít v úvahu naše obavy a dospět k nějakým dohodám ohledně vnější dimenze a ohledně práce třeba také ve Světové obchodní organizaci tito ministři už se jednou sešli před jednáním G20 a myslím se, že takovéto uspořádání eh, členové našeho výboru velice vítají. Když se podívám ještě na závěry, na závěry ohledně úvodních úspěchů v této oblasti, myslím se, že jsou velice pozbudivé a řekla bych, že eh, delegace z našeho výboru má navštívit New York a zúčastnit se Eh, vyjednávání ohledně eh, boje s chudobou. Já mám velice dlouhý seznam řečníků na toto první kolo diskuse, takže teď bych dala slovo eh, nejdříve vždycky řečníkům po dvou a, potom byste zodpověděla. Děkuji. Belgické předsednictví bylo poněkud omezené, protože měli potíže s sestavením vlády, ale myslím si, že i tak jste tu příležitost využili velmi dobře. Mám dvě eh, Mám otázky, proč je tak obtížné, aby členské státy eh, řešily otázku kvót. Eh, vy jste eh, řekla jasně, že je možné hovořit o indikátorech, přijmout nové ukazatele, pokud to chtějí. Ale co se týče kvót, které musí členské státy dosáhnout, proč máte za to, že to je tak obtížné? Mají strach z toho, že příliš Evropa zasahuje do vnitrostátních věcí, myslejí si, že Evropa chce být jakýmsi Eh, učitelem či ředitelem, který všem říká, co mají dělat. Eh, je třeba však dosáhnout určitých společných eh, parametrů a mě by zajímalo, jak na to nahlížíte v radě. A co se týče uh, strategie 2020 boj s chudobou a sociálním vyloučením, ano, my chceme zniž, snížit počet studentů, kteří odcházejí předčasně ze škol. Chceme, se, chceme dosáhnout uh, určitých procent, tedy určité hranice a mm, dále by mne zajímalo, jaký názor máte na tuto věc. My jsme měli velmi zajímavou zprávu o zelených pracovních místech a ekologických pracovních místech a to bylo zpracováno i s ohledem na demografické změny. Je třeba vytvořit určitou, dosáhnout určité rovnováhy a spravedlnosti mezi generacemi, jak by to rada nahlížela, chtěla zpracovat. Toto je to věc pro eh, nějaké usnesení, a nebo je to spíše věc, kdyby do toho měla vstoupit eh, komise. Bylo by to pak pro radu zásadnější. Eh, možná, že bych si vlastně rada řekla, to je jenom usnesení parlamentu, s tím se nemusíme zabývat. Jaké jsou tedy vaše názory na toto? Sí, gracias, señora presidenta. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Já jsem velmi rád, že se mohu podělit se svými kolegy z šestiměsíční zkušeností belgického předsednictví a spoluprací s vámi. Já jsem byl velmi překvapen tím, jak jste mě poslouchali že jste si mě vždy vyslechli, že jste vždy projevovali uznání vůči mým názorům. Vy jste hovořila o politice zaměstnanosti, strategii zaměstnanosti, o reakci na demografické riziko v Evropě a také o těch eh, pravdu citlivých otázkách evropského harmonogramu. Dále zde máme hospodářskou krizi členské státy mají určitá témata a riskujeme tak, že odsuneme jiná témata, která mohou být také důležitá. V těchto šesti měsících jsme měli sociální agendu, vy jste se snažili ji provést. A Evropský parlament se snažil vždy o dosažení mezivládního postoje. Ale nevždy se uznávalo, že parlament je e, spolutvůrce právních norem, že musí spolupracovat s radou, že to je parlament, který je zde pro občany, pro Evropu občanů. Na radě se argumenty parlamentu občas neberou vážně, občas se na ně ani nereaguje. A já jsem chtěl ještě zmínit několik důležitých témat, ve kterých jsme pokročili. To je jediné povolení a je to velký pokrok, takže já doufám, že během příštích šesti měsíců, během tria, které skončí svůj mandát, maďarským předsednictvím, tak doufám, že to bude úspěch, ale rád bych, aby rada pochopila, že nyní se musí vytvářet právní normy o různých právech, která se dotýkají lidí a všechna rozhodnutí musí být ospravedlněna před občany, před církvemi, před organizacemi. To znamená, všechny důvody musí být vysvětlovány. Nemůžeme mít zde důvody ber to nebo nech být. To není možné. A parlament se musí snažit o to, aby se více prosadil, protože rada zatím nevyslyšela žádné doporučení parlamentu. Takže já vám děkuji a já doufám, že během příštích šesti měsíců budeme moci dokončit práci, která byla začata, načata a která bude ještě pokračovat během dalších předsednictví. Děkuji. Děkuji. E, nyní již uzavírám seznam přihlášených do diskuse a e, dávám slovo další paní Schroeder. Já děkuji belgickému předsednictví za zprávu o jejich působení a děkuji za práci či za spolupráci, kterou jsme s vámi, eh, kterou jsme s vámi prošli. Myslím si, že jsme spolupracovali velmi dobře, zejména v oblasti zelených pracovních míst, v oblasti demografie a dalších velmi složitých témat, kde bylo vidět, že jste skutečně e, e, učinili vše pro tu spolupráci. Byly to, e, bylo zde několik oblastí, kdy některé členské státy skutečně z ideologických důvodů vzdorují a belgické předsednictví eh, nasadilo veškeré úsilí, aby věci posunulo dopředu a já jsem si toho vědoma a jsem ráda, že iniciativy parlamentu byly široce přijaty. Není tomu vždy tak a proto mě to velmi těší. Já jsem eh, ráda, že naše iniciativy se tež dostaly do povědomí mimo tento parlament. Eh, některé Eh, vy jste rozhodli některé věci, které jste eh, si vzali za eh, vlastní, ale otázka je, zda budou nyní implementovány nebo zda ty věci zůstanou jenom na papíře. Vím, že Belgie sama o sobě je, nasazuje pro tyto věci hodně, ale myslíte si, že vaše výstupy, vaše závěry budou rozšířeny v dalších členských státech? Bude zde jakási soutěž v této oblasti, anebo zde bude spíše váhavý postoj k těmto věcem a pokud, jak bychom měli potom postupovat jako parlament, abychom věci pomohli protlačit a uvést do života. Já děkuji. Já bych chtěla mm, reagovat na pana Mana a myslím si, že váš výklad, který podáváte o některých členských státech, je skutečně eh, ten správný, že hovoříte o tom, že je zde snaha příliš zasahovat do vnitrostátních věcí ze strany Evropy, eh, když je, jsou to nějaké cíle, ukazatele, které jsou objektivní a nestrané, pak všichni z toho můžeme jenom mít uh, prospěch. Co se týče cílů, které jsou jasně určeny nějakými čísly a jejich podcílů, které jsou také kvantifikované, pak je zde tato, tento problém či eh, tyto obavy. Eh, možná, že se k tomu ještě vrátím později, detailněji, až budeme hovořit o způsobu eh, řízení a vedení. Evropská unie bude hrát výraznější úlohu, zejména v eh, ekonomickém dozoru a dohledu. Eh, nezapomínejme na ten demografický aspekt a v našich závěrech my odkazujeme na vaše usnesení, které bylo velmi cenou inspirací. A k tomu, co řekla paní Šreter, nikdy nevíte, co s těmi závěry potom je. Nechceme je vytvářet příliš abstraktní, které budou mm, a příliš vznosné, vznosně formulovány, ale nebudou příliš praktické. My chceme v těch závěrech dosáhnout něčeho praktického a doufáme, že komise se připojí s nějakou strategií, která tyto závěry převede do praxe. Nejlepší způsob, jak zajistit, aby ty priority byly účinné, aby byly skutečně převedeny, je skutečně v tom, když z nich vytvoříme jasné ukazatele a jasné tabulky, které se dají srovnat. To jsou velmi důležité nástroje pro způsoby řízení a vedení pro takzvanou governance. To jsou uh, nástroje, které používá uh, <clears throat> IMCO a v těch pokynech, těch doporučeních, my kde odkazujeme na konkrétně na ta zelená pracovní e, místa je tež používáme. Nezapomínejme, že i z pohledu makrodozoru e, ten evropský semestr má ukazatele pro zelené, eh, zelená pracovní místa, které bude, tento bude systematicky využíván a tím bude průběžně analyzována ta situace i ta debata, že toto samo znamená posun k těm zeleným místem tům a že budeme moci jasně určit a zjistit, zda eh, členské země činí pokrok. Eh, Komise bude v tomto směru přinášet své náhory. My jsme ho, návrhy. My jsme hovořili o těch ukazatelích eh, v pondělí, byly tyto ukazatele tež na eh, IMCO představeny a jsou to eh, ukazatele počet zaměstnanců starší 50 let, aby bylo jasné, jaká je, jaká je, pro, jaká je zaměstnanost těchto osob, tedy osob nad 50 let co řekl pan Sarka, tady na to reaguji tak, že máte pravdu, jde o to vytvářet určité nastavení způsobu uvažování, ale věci se mezi parlamentem a radou mění a mění se tento způsob uvažování. Když jsme hovořili o směrnici o mateřské dovolené, pokud je zde hlasování v parlamentu, které vlastně to hlasování vyjadřuje hlas občanů, tak nemůžeme nemůžeme toto rozhodnutí dát k ledu. Je třeba toto rozhodnutí uh, nějakým způsobem uvést do souladu s velmi omezenou eh, s eh, rozpočtovou situací a spolu s kolegy a vím, že belgické předsednictví je možná první, eh, je to vlastně první předsednictví, které běží v tom novém režimu. Máme za sebou těch prvních šest měsíců eh, za Lisabonské smlouvy. Nejsme tedy Eh, nejsme tedy, máme jaksi novou zkušenost a eh, <clears throat> otázka těch společných nebo jednotných, jediných povolení, tam je, jsou věci ještě ne, nevyjasněné. My ani na naší straně nevíme, jak to bude vypadat s ministerským týmem eh, belgickým, ale v každopádně budu tyto věci prosazovat. Mám tady ještě šest přihlášených ke slovu. Máme, zbývají nám 40 minut a prosila bych o stručnost. Skutečně musíme umožnit ještě eh, debatu k druhému tématu. si, paní Gruny a pak pan Ory. Děkuji. paní paní eh, předsedkyně, paní ministrině. Chci se zeptat eh, něco k Evropskému sociálnímu fondu. Jak jej chcete zviditelnit? Eh, tak jak to bylo eh, vyhlášeno předsedou Evropské komise. A co se týče zaměstnání eh, seniorů, starších osob, jaké myšlenky nebo jaké nápady máte, co se týče bezpečnosti v práci, když prodlužujeme odchod do důchodu a pracovní dobu, tak to má dopad na podmínky bezpečnosti. A co se týče mm, mateřské dovolené, ale to jsou tři otázky, budete mít mít, budeme mít příliš mnoho. Já skutečně skončím. Co se týče mateřské dovolené, my zde hovoříme o 18 týdnech s částečnou eh, stáčnečním platem, ale v té iniciativě, kterou vy zmiňujete,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 Chci vám připomenout začátek belgického předsednictví a tu skutečnost, že jsme velmi dobře spolupracovali na tomto tématu a vy jste přijali návrh parlamentu. To nás velmi těší. Doufáme, že příští předsednictví bude pokračovat stejným směrem v těchto věcech. To, co jste řekla, paní ministrině, jsou všechno velmi důležitá témata a chtěl bych vědět, s tím, vzhledem k tomu, že jsme ještě neviděli národní reformní programy a co tedy z těchto programů vyplývá, jaké jsou výstupy. Otázka moje se týká, na, se týká schody, koncensu k těmto programům. Eh, belgické předsednictví již dostalo první změní návrhy těchto reformních programů a zajímalo by mě, co si myslíte o flexikuritě a mm, přeškolování osob ve věku 40-50 let. Toto jsou moje otázky a budu se těšit na odpověď. Myslím si, že různé orgány, které uh, řeší otázku zaměstnanosti, často spolupracují, často spolu hovoří a to je pozitivní trend. A pokud studi- je možnost zadávat studie, které by prováděli toto hloubkově. My budeme jako předsednictví se zajímat o tyto studie a budeme Eh, zajímat. Zajímá mne, jak se připravujete s maďarským předsednictvím, aby toto bylo zase za eh, maďarského předsednictví posunuto dále. Děkuji. Pardon, já jsem neslyšela, že jsem byla vyzvána. Děkuji a děkuji za spolupráci s belgickým předsednictvím. Ta byla velice užitečná. Co se týče směrnice o elektromagnetických polích, čekám, že to bude v březnu. Jaké je stanovisko rady? Eh, že aby zůstaly úrovně MREI mimo tuto směrnici. To souvisí také se směrnicí o těhotných zaměstnankyních, e, i, i když e, to souvisí také s tou směrnicí, která upravuje 20, týden, 20 týdenní mateřskou dovolenou, ale když se podíváme na ekonomickou situaci, je jasné, že toho není dosažitelné a to si jistě e, rada uvědomuje, že také to hlasování nebylo. Ta směrnice protidiskriminační a směrnice o rovných právách. Eh, myslíte si, že já se na to ptám pokaždé, zda to je něco, co rada bude, eh, bude řešit. My se snažíme ty členské státy, kteří, které to blokují, tu blokování zabránit, zastavit. Paní Tyrvin a, a paní Turunen. Eh, já mám velmi konkrétní otázku po tom vašem širokém úvodu a to je otázka, která se týká zaměstnanosti a je také tématem toho eh, předsednického tria španělského, belgického a maďarského. Ve sdělení komise v rámci 2020 mládež v pohybu, tam bylo řečeno, že rada by měla eh, vynést doporučení k eh, jakési záruce pro mladé záruka, která by měla říci, že mladí nebudou nezaměstnáni více než čtyři měsíce a že jim bude zajištěno vzdělání. Toto doporučení eh, a my víme, že ta délka nezaměstnanosti je klíčová, zejména u mladých lidí, že tam je potřeba to zkrátit. Je zde možnost, že vy nebo maďarské předsednictví eh, navrhne toto doporučení tak, jak to náš výbor a komise eh, navrhují. To by bylo užitečné paní Plinkevič a poslední paní Gunc. Děkuji, paní ministře, už pristej. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní ministrině, za vaši prezentaci ohledně práce, kterou jste vykonali během vašeho předsednictví. Já jsem přesvědčena, že jsme spolupracovali velice dobře, především pokud jde o nezaměstnanost. A jsem velice ráda, že návrhy Evropského parlamentu byly vzaty v úvahu, ne možná všechny, protože to prostě se nestane nikdy. Ale také bych chtěla upozornit na to, jak kolegyně zmínila, že jako předsednictví eh, byste možná měli věnovat větší pozornost seniorům, zaměstnávání starších osob. A to vyžaduje určitá konkrétní opatření, protože pokud hovoříme o prodlužování odchodu do důchodu a o tom, že chceme udržet lidi na trhu práce déle, tak bychom měli mít nějaká konkrétní opatření, která by umožnila těmto lidem konsolidovat svoje postavení na trhu práce a abychom zajistili, že takováto práce déle nebude škodit jejich zdraví. Realita je taková, že 89% zaměstnaných osob tedy těchto starších osob eh, je pod hranicí téměř chudoby, nemají dostatečné příjmy. Jaké jsou vaše názory na toto téma jako předsednictví? Čeho byste dosáhli, eh, pokud jde o právě mm, návrhy Evropského parlamentu ohledně směrnice o minimálním mzdě? Ještě jedna další věc a už brzy skončím, paní předsedkyně. Teď bych se chtěla zmínit té mezery mezi platy mužů a žen. Myslíte si, že tyto závěry budou schváleny radou příští týden? Změní se tam ještě něco, protože máme v podstatě podobnou situaci stále. Děkuji, paní Kunc má slovo. Děkuji za tuto zprávu, je to velice eh, dobrý seznam toho, čeho se vám podařilo eh, dosáhnout. Víme, že máte ještě jeden měsíc k, disku, eh, k dispozici. Také víme, že krize ještě není u konce, že máme velký, velmi silné, silný dopad na zaměstnanost a sociální dimenzi, takže se chci zeptat, jak chcete předat předsednictví maďarskému předsednictví, když víte, že oni, oni jak se zdědí po vás velice obtížnou situaci. Jak chcete zajistit, že bude skutečně zachována kontinuita pokud jde o pokračování práce na všech těchto velice důležitých tématech. Děkuji vám. Já se pokusím odpovědět. Euh, Já se budu snažit odpovědět velmi stručně. Pokud jde o závěry, které pojednávají o prodloužení pracovního života zaměstnanců nad 50 let a pokud jde o zelená pracovní místa, tak eh, my chceme požádat Evropský sociální fond, aby se zaměřil na podporu politik v této oblasti. To je velmi důležité. Dále zaměstnávání starších osob a pokud jde o to téma bezpečnosti a zdraví, tak to je jedno z našich hlavních doporučení. Nejedná se o to, abychom pouze řek, abychom řekli, že lidé nad 50 let budou pracovat déle na svém pracovním místě, ale je to také spojeno se zlepšením pracovních podmínek. Takže Nejedná se o to pouze o zaručení pracovních podmínek, které by zaručily zdraví u lidí nad 50 let, ale také bychom měli vypracovat takovou zásadu, aby tito lidé mohli pracovat například harmonicky na svém pracovním místě a tak dále. Pokud jde o tu mateřskou dovolenou, tak tam já plně souhlasím A to, o čem jsme hovořili v pondělí, tak to je to nejdůležitější. Zbytek tvoří součást určité dohody. My jsme velmi dobře spolupracovali v triu se Španělskem i s Maďarskem. Často jsme se scházeli, setkávali ještě během španělského předsednictví. Dělali jsme všechno proto, abychom se lépe poznali, když se vlády měnily. A chceme, aby zde existovala kontinuita a společné hlavní body. Jsme plně k dispozici následujícímu předsednictví, abychom mu také pomohli, pokud jde o reformní plány. tak víceméně podle různých členských států se to hýbe ku předu, ale ještě nemáme nic konkrétního u těchto vnitrostátních plánů. Dále magnetická pole. Tam čekáme na iniciativu komise, která má lehké spoždění. Takže to zbyde na maďarské předsednictví. A ještě pokud jde o tu mateřskou dovolenou, tak já si myslím, že bychom mohli dosáhnout kompromisního řešení, ale měli bychom k tomu přistupovat tak, abychom se dohodli na tom, co chceme splnit do roku 2020 a co po tomto roce. měli bychom se dohodnout také s komisí 18 týdnů minimálně. Poté to mohou být 20 týdnů po roce 2020. Ještě to není jisté, ale mohlo by to takto vypadat. Já jenom reaguji na vaše otázky a trochu zjišťuji také, do jaké míry by členské státy s tímto mohly souhlasit. Jsou zde samozřejmě i rozpočtové prvky a doufám, že v roce 2020 nebudeme ve stejné situaci jako v roce 2011. Takže jsme dělali, co jsme mohli. Pokud jde o mládež, mladí lidé, to je skutečná priorita. My jsme v říjnu na naší formální radě také vedli rozpravu a snažili jsme se nalézt ta nejlepší protikrizová opatření. Byly tam také závěry předsednictví. Tam jsme vypracovali řadu doporučení, které souvisí se zprávou komise Youth on the Move, tedy mládež v pohybu. A tam byly odkazy na záruky pro mladé lidi. A je tam také výzva, aby to všechno zohlednilo i maďarské předsednictví. Já si myslím, že to je vše a děkuji. Já děkuji za tuto první část. Také počet otázek svědčí o zájmu členů tohoto parlamentu o činnost belgického předsednictví. A vy jste nám říkala, že zohledníte přispění tohoto výboru k ekonomické zprávě. takže budeme moc, se moci účastnit diskuse o ekonomické zprávě, takže bych ráda využila vaší přítomnosti, abyste nás informovala o stavu a jaké jsou ty, ta důležitá poselství. V souvislosti s článkem 121 by měl být také posílen článek 148, pokud jde o tento bod. Možná byste nám to mohla popsat detailně ještě co tedy musíme udělat, abychom pokračovali společně. Dobrá, já se budu snažit být stručná, i když je to velice technická, velice složité téma. Ale je také velmi významné. Máme zde tři druhy dohledu. Máme zde rozpočtový dohled, který je spojen s článkem 126 Paktu stability. Tam jsou nové postupy dohledu a také to souvisí s různými sankcemi. Takže to je možná odvětví, které nás tolik nezajímá. Je to spojeno s rozpočtovými politikami takže se to spíš týká ECOFINu. Dále zde máme druhý typ dohledu. Je velmi důležitý a ještě se musí o něj svést bitva. Není to bitva o moc s radou, spíš se jedná o pohled na sociální tržní ekonomiku a o úlohu politiky zaměstnanosti v této ekonomice. Musí ji vyhodnotit všechny zainteresované strany, nejenom ministři práce. Takže máme zde makroekonomický dohled, tam je nařízení navržené komisí a dále zde máme tematický dohled, o kterém se hovoří méně. Je to klasický dohled, který je spojen se strategií Evropa 2020 a umožní monitorovat dosažení různých cílů. Máme pět různých cílů, jestli tedy jich můžeme dosáhnout pět různých iniciativ. Pokud budeme chtít být účinní, tak budeme muset zohlednit toto téma makroekonomického dohledu. Pokud jde o časový harmonogram, tak zde můžeme inovovat a ta, dodržovat také ustanovení článku 148. V lednu by měla být vytvořena společná zpráva o hospodářském stavu Johnson Report. A to bude základ pro makroekonomický dohled, eh, který bude trvat celý rok. Dále máme doporučení, která budou vypracována na jarní Evropské radě. Tato doporučení budou určena členským státům, aby tak vytvořili svoje vnitrostátní reformní programy a tyto reformy musí být v souladu s doporučeními. Takže budeme mít takový více evropský pohled v této oblasti. Ale ještě před touto radou musíme mít připravená doporučení pro radu ECOFIN. A ta se budou týkat makroekonomických témat. Máme zde dopis, který je určen komisaři a různé ještě příspěvky. Když hovoříme o makroekonomickém tématu, tak 70 podnětů souvisí vlastně také s pracovním trhem. Je to cena práce, eh, danění práce, ale také účast na pracovním trhu, kvalifikace. Jsou to stále zajímavější témata v Radě pro konkurenceschopnost. Také se týkají nepružnosti pracovního trhu. A v této fázi, pokud tedy ECOFIN vydá doporučení Evropské radě, aby připravila doporučení pro členské státy, aby vypracovali svoje reformní plány, tak eh, potom se do toho pustí velmi, velmi schopné osoby, které mají úplně konkrétní přesný pohled na toto téma. A my navrhujeme v rámci tohoto nařízení, aby vydaná doporučení na jarní radě, aby je vypracovalo odvětví či rada ECOFIN, který také v tom hraje důležitou úlohu, ale aby se do toho zapojila i Rada EPSCO. Takže já bych ráda, aby to probíhalo takto. A jestli můžeme vést diskusy s tímto výborem a také s zainteresovanými sociálními partnery, tak to by bylo dobré. Abychom vše vypracovali na základě článku 148, aby naše práce byla koordinovaná a takovým způsobem Evropská rada bude mít vyvážený pohled politiku zaměstnanosti. Když si přečtete článek 148, uvidíte, že je velmi logický, že zohledňuje tento nový rozměr. A uvidíte, že to jsou tam určitá klíčová poselství, která je zapotřebí vysílat každoročně. Je to také určitá logika ekofino a když oni to můžou dělat, tak my také. Takže to je důležitá fáze. Dále, druhá fáze budou ty vnitrostátní reformní programy, které budou založené na doporučeních. A dále zde máme další fázi, která je také založena na článku 148, a to je doporučení pro jednotlivé země. Bude to systematizované, i když dobrovolné, bude se to dělat každoročně a poté bude následovat analýza vnitrostátních eh, reformních programů a EPSCO a ECOFIN tak mohou vypracovat doporučení tedy pro každou jednotlivou zemu, abychom tak zajistili, že každá země bude mít eh, doporučení šité na míru. tak aby příslušní ministři nemuseli hodnotit své kolegy, kteří na začátku třeba nic neřekli. Takže na radě v červnu na základě těchto vnitrostátních reformních programů budeme moci vytvořit doporučení pro zaměstnanost, které také budou pro jednotlivé země, ale doufám, že to vše bude koordinované. Takže toto je naše hlavní výzva. Když si přečteme texty o makroekonomickém dozoru, tak vidíme, že tam se ten článek 148 ani nezmiňuje. My se snažíme určitým způsobem uchopit tu smlouvu, protože zde je ECOFIN, který má ještě malé takové podútvary, ale myslím si, že vše by mělo být politicky vyvážené a politika zaměstnanosti by měla být účinnější. Také se občas hovoří o připlasňování si politiky zaměstnanosti těmi, kteří mají dělat reformy. Ne proto, že by Rada Ekofin říkala, že musíme provést reformy tam či tam. Ale to proto, že ty osoby, které si to téma berou za vlastní, které tomu rozumí, tak eh, chtějí, aby ty reformy dopadly dobře, aby byly účinné, takže tato účinnost je také důležitá v různých politikách. Takže v našich závěrech na EPSku v říjnu jsme to jasně řekli, jsou tam také ty hlavní body. A na Evropské radě na konci října tam ty odkazy také byly. Takže důležité je, aby, byl dodržován, aby bylo dodržováno nařízení a také článek 148. Ecofin nám vyčítal, že nejsme příliš sjednocení říkal, že bychom měli mít kompetentní orgány, které by byly tak kompetentní jako ty jejich. Ale my se o to snažíme. My se vyvíjíme a chceme to všechno skutečně dokončit. Na radě na tom také budeme pracovat. V MKU ve výboru pro zaměstnanost abychom ukázali, že jsme skutečně kompetentní, že tomu tématu rozumíme. A udělali jsme tedy a schválili jsme to v pondělí, tak jsme tam schválili zprávu o společném hodnocení. Jedná se o pracovní trh a tato zpráva, to bude určitá tabulka s výsledky na pracovních trzích a jsou tam různá témata, jako je konkurenceschopnost, informovanost o pracovním trhu a tak dále. A zahrnuje širší téma zaměstnanosti, než jsou indikátory komise, kde se hovoří pouze o platech. Ano, platy jsou důležité, ale neměl by to být jediný indikátor. My jsme vytvořili tento nástroj, abychom mohli analyzovat neustále dodržování a vývoj těchto nových pokynů v rámci makroekonomického dohledu, ale zároveň, abychom mohli také sledovat vývoj makroekonomické politiky. Takže to jsou taková problematická místa a my jsme se snažili je mít podrobněji zanalizované na pracovním trhu. Takže takový druh zprávy se pokusíme schválit v pondělí, abychom měli různé indikátory a podindikátory, které budou zohledňovat různé prvky, o kterých jsme hovořili. Myslím si, že to je velmi důležité téma. Ale každopádně diskuse bude ještě dále pokračovat. Od ledna budeme mít tuto společnou zprávu s komisí a já bych chtěla poděkovat maďarskému předsednictví, protože v diáři předsednictví, pokud jde o EPSCO, tak tam už mají jasno v tom, jak eh, budeme spolupracovat a vše je založeno na tomto novém nástroji ekonomické, ekonomické zprávy. Dále zde máme tu radu v červnu, tam budeme také pokračovat. Hlavně, abychom jako právní základ použili článek 148. ve kterém najde svůj, svoje místo parlament, který možná bude i posílen a dále i sociální partneři. Paní předsedkyně, děkuji za toto vysvětlení, děkujeme za důležitý příspěvek do naší diskuse a doufám, že budeme moci vyhrát tento boj. Také kompromis s komisí je důležitý. Máme zde zpravodaje jednoho balíčku a druhou část našich témat, tak tam byl zpravodajem David Kasa, který přijde za chvilku. Jste se soustředila především na to poslední téma, když se na to podíváme, což je makroekonomická, makroekonomický dohled konkrétně. Nicméně pro tuto chvíli žádný z těchto textů ne, zahrnuje a nezohledňuje dynamiku toho evropského semestru jako takového. Takže já si myslím, že Evropský parlament bude muset využít tyto nástroje proto, aby tam tu myšlenku semestru vnesl, aby bylo zajištěno, že to bude skutečně v praxi využíváno. A vzhledem k tomu, že tento evropský semestr není ještě zohledněn v textu, tak ty návrhy, které má Evropský parlament dnes k dispozici, a ty nástroje, které tady existovaly před reformou a ty, které máme k dispozici v tuto chvíli, eh, nám z toho trošku zmizejí. A pokud jde ještě o otázky zaměstnanosti, tak já bych velice nerada, aby ta vynikající práce, kterou jsme vykonali na základě eh, zprávy Čaby Eryho o pokynech v oblasti zaměstnanosti, aby, se, aby to celé zmizelo. Nikdo tady nehovoří o nějakých významných ekonomických pokynech a o tom, dalších, to, o tom dalším. To jsou nástroje, které zohledňuje smlouva. Parlament musí být informován nebo konzultován. Takže jak důležité jsou pro vás tyhle ty nástroje? Měli bychom se snažit je znova do toho textu začlenit, nebo čím je te, pokud ne, tak čím je můžeme nahradit? Eh, chcete zde najít, začít nějaký úplně nový postup? To je velice obtížné tohleto. Další moje obava se týká těch porovnávacích tabulek. Vy jste řekla, že MKO se snaží něco vykonat, aby zajistilo, že ty postupy a indikátory ukazatele budou profesionálnější, tak, aby jaksi byly úplně nejlepší. Nicméně tady to je výhled do budoucna. Určitě by to mohla být eh, velká eh, výhoda při vyjednáváních. Nicméně, když se podíváme na to, co se plánuje už dnes v tom textu, který s námi konzultujete, tak nic se tam nehovoří o žádných tabulkách srovnávacích, tam se o tom vůbec nezmiňujeme. Já myslím, že jste říkala, že komise to bude vypracovávat, ale jak to ta komise bude dělat a co to všechno bude obsahovat? Já si myslím, že my tady v Evropském parlamentu rozhodně chceme, máme podrobnou nemáme úplně podrobnou představu o tom, co budou ty indikátory, ale máme teď takovou příležitost a proto bychom rádi k tomu něco řekli, takže bychom byli velice rádi, kdybyste nám k tomu mohla něco říct. A poslední bod se týká sankcí. To spíše spadá tady pod ECOFIN nebo ECON, ale bude to mít dopady i sociální, to znamená, že se vás chci zeptat, jestli má, nám o tomhle můžete něco říci, nebo jestli si myslíte, že to je úplně v rukou těch ostatních eh, organizací a že bychom k tomu nic říci neměli. Máme už velice málo času, takže teď dám ještě slovo dalším kolegům, kteří chtějí promluvit. Zdá se, že nikdo další se o slovo nehlásí, takže dám slovo vám, paní ministrině. Takže toto je velice obtížné. Vaše otázky jsou samozřejmě velmi relevantní. Evropský semestr, o tom jsme už hovořili, ale v tom nařízení se o tom nic neříká. Nicméně v tuto chvíli je to velice komplikovaná cesta k tomu rozhodn- rozhodnutí. Herman van Rompuy se zabývá tou task force, tou skupinou, jejíž eh, závěry se budou přijímat. Článek 148 se tam přímo eh, neodkázal, ale nepřímo tam obsažen byl. A tohle všechno se teď probíhá bohužel trošku nekonzistentně, ale ačkoliv je to nezbytné. Pokud jde o ten evropský semestr, tak si myslím, že to bude nakonec v tom nařízení, ale jediný úřední oficiální dokument, který se o něm zmiňuje a o jeho vývoji eh, v čase, to jsou závěry Rady EPSCO z října. A O těch se hovoří také v tom eh, dokumentu Evropské rady, hovoří se tam o časovém plánu a tak dále, paralelně pro každou tuto radu. Takže si myslím, že evropský semestr to je něco, co by se dalo začlenit do tohoto nástroje nebo do jiného, o kterém můžeme ještě hovořit. Nicméně je třeba o tom začít jasně hovořit už dnes, protože samozřejmě čas je důležitý a musíme se eh, snažit také to založit na právním základu článku 121 a 148. A je to tady diskuse, která je velice relevantní a která musí proběhnout už teď, protože dosud jsme vlastně nic nedokončili. A komise ve svých ukazatelích říká, o těch ukazatelích, o kterých se tak často hovoří, tak eh, to má na starosti v podstatě výhradně ECOFIN a tam se hovoří o um, rovnováze um, mezi náklady na pracovní sílu a na platy a nedostatečnou zaměstnanost a tak dále. A to je jediná věc, eh, kde se hovoří, je tam tady celý seznam takových podindikátorů, bydlení a tak dále. Takže otázka je ale taková, jak v rámci těchto ukazatelů, indikátorů, jak tam můžeme něco dodat ještě, aniž by jich bylo příliš mnoho, protože zaměstnanost to je něco, s čím musíme zacházet velice opatrně a musíme samozřejmě respektovat, jak to probíhá, jak, jaká vyjednávání probíhají v jednotlivých členských státech a jaká je zaměstnanost. Protože je otázka, jestli tam máme také zahrnovat produktivitu nebo typy účasti na trhu práce. To jsou jenom některé z těch ukazatelů, o kterých hovoříme s výborem pro zaměstnanost. Ale pro mě nejdůležitější bod tady je právě zaměstnanost a možná také by tam mohlo být něco o produktivitě. Co je také v tomto ohledu důležité je to, abychom měli nějaké propojení mezi těmi dvěma typy odborného vzdělávání a přípravy. Uh, aby tam byl nějaký rámec pro společné hodnocení, kde by se schromáždily všechny ty indikátory, abychom mohli provést konečnou analýzu. Myslím si, že teď ze začátku, pokud bychom vzali jenom ty hlavní indikátory a něco ještě přidali, tak by bylo dobré tam určitě mít nějaký odkaz na zaměstnanost, na politiku zaměstnanosti a potom provést nějakou podrobnější analýzu, rozbor toho, eh, co se, mm, o čem se bude jednat na radě EPSCO. To by možná bylo lepší. Dále, pokud jde o sankce, postihy, tak to je širší diskuse. Tam nejde jenom o to, o čem jedná tato rada. Nicméně je zásadní, aby se toho skutečně účastnili všichni aktéři. Když se podíváte na makroekonomický dozor, tak když existuje nějaká skutečná nerovnováha, tak je možné uložit uh, uložit nějakou pokutu ve výši 0,2%. To jsou uh, opatření v rámci toho balíčku stability. A to, je podst- poměrně, to jsou poměrně tady zásadní sankce a ty už tam zohledněny jsou. Takže je tady možnost tam provést tuto jednotnou analýzu anebo uložit nějakou sankci. Je tady důležité, aby všechny tyto rozbory a analýzy se prováděly diverzifikovaně, i když článek 148 samotný ne, neobsahuje žádné zmínky o sankcích. Nicméně my se musíme shodnout na to, jak to tady chceme celé pojmout. Pokud jde o pokyny v oblasti zaměstnanosti a politiky zaměstnanosti, tak když hovořím o evropském semestru a o důležitosti začlenění tohoto eh, do nařízení, o kterých hovoříme, tak mým cílem je tam propojit co nejlépe tyto pokyny v oblasti zaměstnanosti a článek 148, a to ve správném poměru. Tento proces už probíhá do, dlouho. A když hovoříme o těch pokynech a o článku 148 a o indikátorech, tak to se všechno odráží v radě ECOFIN. Takže já vám velice děkuji, paní ministrině za vaši spolupráci během tohoto semestru, během tohoto předsednictví, které ještě samozřejmě neskončilo a přejeme vám mnoho úspěchů na radě EPSCO. Myslím si, že všichni moji kolegové a kolegyně se mnou budou souhlasit, když řeknu, že velice oceňujeme vaši účast na našem zasedání. Děkuji. Kolegové, prosím, abychom se vrátili k naší práci na pořadu jednání v bodě 5. budeme v tomto bodě budeme hovořit o pozměňovacích návrhů zprávy či stanoviska paní Papado, Půlu Je to zpráva za rok 2010 o provádění programu politiky soudržnosti na období 2007 až 2013. Je tady 59 pozměňovacích návrhů a dávám slovo kolegyni zpravodajce. Madame Papadoulou. Oui, oui. Paní Papadoulou, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Máme předložených 59 pozměňovacích návrhů ke stanovisku a mezi těmi 59 27 bylo zapracováno do šesti kompromisních a zbytek byl vyřešen eh, individuálně. Myslím si, že to vyspěřovalo k zlepšení, protože těch kompromisních, ty kompromisní návrhy zapracovali většinu těch myšlenek, kteří kolegové e, při, překládali. U tří pozměňovacích návrhů jsem určitě jsem trošičku váhala, chtěla bych slyšet názory kolegů. Děkuji všem, kteří podávali a Myslím si, že tady jsou všechny kompromisy přijatelné s výjimkou jedné, politické, jedné uh, frakce, která nechce pro něj hlasovat, ale doufám, že na konci diskuse se shodneme a že budeme moci většinu uh, těchto pozměňovacích návrhů zapracovat tak, abychom zlepšili stanovisko. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Paní Harkin, prosím. Děkuji. Já hovořím za paní Hasmano, která zde není jako stínová zpravodajka. Ona souhlasí s kompromisními pozměňovacími návrhy, jenom jeden jednu či dvě připomínky k dalším pozměňovacím návrhu. Já vlastní se vyjadřuju k třicítce paní Figuredo, Poté se hovoří o tom, že komise má předložit, předložit iniciativu a kritéria ke kofinancování, aby bylo jednodušší využívání těchto fondů. Můj osobní názor je na, na to ten, že je potřeba se na to zaměřit jenom 10% těch tři, 370 4 miliard bylo použito a jsme již v polovině programovacího období a jeden z důvodů, ale je jich několik, že e, národní vlády nemoho, nejsou schopny najít to skofinancování, nemají dost hotovosti a proto si myslím, že tento pozměňovací návrh by měl být podpořen. Potom pozměňovací návrh 19 paní Šrode, kde se hovoří, to je otázka, kde se hovoří přenos zdrojů do ESF na ERDF, na ten jiný fond regionálního rozvoje. A mm, ta viditelnost toho sociálního fondu pak by nebyla zřejmá. Chci se zeptat, podle vašich názorů při těchto transferech jsou tyto transfery uh, Eh, vhodné, když k ním dochází? Eh, to by mě zajímalo. Jsou skutečně přiměřené, vhodné ty transfery? Děkuji. Děkuji. Pani Jazlowiecka. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já na chci chciałam bardzo poděkovat. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za velkou otevřenost při přípravě konečného znění tohoto textu, to znamená při vytváření těch kompromisních eh, znění a chci na, říci, že z těch šesti kompromisních návrhů my podporujeme pět, nepodporujeme jeden z těchto pozměňovacích kompromisních návrhů a v tomto případě jsme, nejsme schopni do, dohody a to je konkrétně číslo pět kompromisní návrh číslo pět A tady nejsme přístupně dohodě ze dvou důvodů. V úvodu se hovoří o Evropském sociálním fondu v kontextu potírání chudoby, ale tento fond je určen zejména na vytváření um, pracovních míst, posilování podnikatelského ducha, eh, eh, přeškolování, rekvalifikaci. To je účel a samozřejmě boj s chudobou je důležitý, ale nezapomínejme, že boj s chudobou v kontextu tohoto fondu musí být prováděn tím, že budeme mobilizovat pracovní trh. A v tom kompromisním návrhu číslo 5 nesouhlasíme s tím, s tou finanční autonomií eh, sociálního fondu, Evropského sociálního fondu. Eh, politika soudržnosti je založena na společném rozpočtu, nejde o dělení rozpočtu. Před měsícem přijel Evropský parlament dvě usnesení, ve kterých se celý parlament vyjádřil proti odmítnutí této finanční autonomie, tedy odmítl tuto finanční e, autonomii, je to usnesení o k politice soudržnosti a budoucnosti ESF. Tyto dva body jsou, jsou tedy to, co nemůžeme přijmout a nemůžeme tedy hlasovat e, pro tento kompromis. Chci podpořit i ty další kompromisní eh, návrhy, jejichž cílem je zlepšit účinnost ESF a e, zajistit výdaje směrem k celoživotnímu vzdělávání, všechny takové výdaje, které zajišťují návrat na pracovní trh. Tady je ta přidaná hodnota. Um, monsieur Ludvíkson, puis Madame Schotter. Paní Erikson, potom paní uh, Schotter, paní Ludvíkson a paní Schotter. Excuse me, we are on point. Uh, we are po... Hovoří. Já se omlouvám. Hovoří. No. Hovoříme prosím o kterém bodě? Ještě nehovoříme o bodě 6. Eh, není to průmyslová politika. Eh, za prvé chci zareagovat na slova paní Harkin. Já jsem neověřovala anglickou verzi, předkládala jsem to německy a vysvětlím eh, pozadí za po mnoho let část ESF e, e v operačních programech byla snižována, protože členské země dostanou národní obálky a potom jednotlivě rozhodnou, kter, jak je rozdělí mezi ESF a ERDF. Takže ta část ESF se e, zmenšovala a zmenšovala a jde o to, aby se nezmenšovala ještě dále, protože ESF je důležitý nástroj ve prospěch politiky zaměstnanosti a je důležitý pro budoucí vyjednávání vzhledem k ustanovením nařízení. Musíme tedy naší argumentaci takto se jí držet, ale komise to ještě neanalyzovala, jak to s těmi přesuny je. Ještě někdo? Já bych se chtěla vyjádřit k tomu, co tady již bylo. E, třicítka paní Figuero, to je přijatelné, protože to je dobrý nápad zde hovořit o iniciativy, e, co se týče kritérií jako spolufinancování, tak aby byly e, usnadnili využití nejslabším státům ve finanční oblasti. To je něco, co si myslím, že je zřejmé a že to můžeme v praxi realizovat. Potom devatenáctka, paní Elizabeth Schroeder. Já nevím, jak zdůvodníte vaše stanovisko, že během let došlo k tomu snižování v neprospěch ESF. To není nějak zdůvodněno. Uh, já nevím, jak to vypadá v jednotlivých zemích. Tak, jak to píšete, nechceme rozhodně, aby se snižovalo ESF ve prospěch jiných fondů, aby dostali méně. Principiálně s tím tedy souhlasím, ale jak to skutečně víte, že k tomu dochází? Asi máte nějaké konkrétní statistické údaje, které by to doložily? Z toho důvodu tady ch- chci navrhnout jak si, abychom to nezamítali, ale zdrželi se. Já tomu věcně podporuji, ale ne, mám pocit, že to není doloženo nějakými uh, konkrétními čísly. A k tomu kompromisu my jsme hovořili s paní Danutou eh, Jazlověckou k tomuto, kom, k tomuto kompromisu. Je to Ečko. Není zde jenom rozdíl v tom přístupu, jak na to my nahlížíme. Tady byly tři věci, kde jsme se nemohli shodnout. Podle mého názoru a názoru ostatních kolegů, my se domníváme, že ESF je základním nástrojem, jehož cílem je zlepšit zaměstnanost ale jeho cílem je též snižovat chudobu, potírat rodovou nerovnost a sociální diskriminaci z eh, lidí, kteří mají postižení nebo jsou to migranti. A my to nechceme eh, eh, vyškrtnout. Byl zde návrh vyškrtnout toto znění a spíše zdůraznit ten boj proti chudobě. A proto my jsme ten kompromis nemohli přijmout. A druhá otázka je ta finanční autonomie. Myslím si, že politika soudržnosti by měla mít finanční autonomii a tady to je oblast druhá, kde jsme se neschodli. A další bod, je to ještě v tom stejném kontextu, eh, bylo zřejmé, že opět se nemůžeme dohodnout. Já nevím, jestli celá frakce EPP to podpoří či nikoli ale podle mého názoru by měli vzít v potaz to, že jeden cílů, cílu eh, z 20, eh, politiky 2020 je potírání chudoby a sociální a rodové diskriminace. A že bychom mohli vycházet z toho a jít tímto směrem. Takže ostatní pozměňovací návrhy je možno přijmout. Jediné, kde je uh, je, <clears throat> jsou ty problémy je 30, 19 a e, kompromisní e, návrh 5, čili E. Děkuji. Chceme ještě znovu se pustit do diskuse. Já si myslím, že už jsme to vše jasně řekli. Je potřeba znovu diskusi otvírat? Paní Jazlověcka. Já bych chtěla zareagovat na poznámky paní zpravodajky, pokud smím. Co se týče snižování chudoby, snižování chudoby, eh, tak jak je to tady uvedeno, snižování chudoby, zajištění rovnosti rodů, tak jak to máme v tom kompromisu teď, s tím nesouhlasíme. A měli bychom zde býti konsistentní v tom, jak věci formulujeme a s tím, jak jsme, eh, co jsme říkali dříve. To tež platí eh, V té otázce finanční autonomie nedávno, před několika měsíci, jsme přijali usnesení, ve kterém jsme se všichni shodli odklonit se od takového ustanovení o autonomii a měli bychom být konzistentní. Když si naši občané přečtou ty dokumenty, zjistí, že v jednom dokumentu říkáme jednu věc a něco jiného v dalším dokumentu. Eh, paní Šreder, vy jste chtěla ještě znovu se vyjádřit? Ano, já jsem si ověřila anglické znění a myslím si, že anglické znění je správné. Eh, v pořádku říká se tam, že členský stát rozhoduje, která částka je přiřazena ke kterému fondu, když rozhodují, jak implementovat ten program. A když se podíváte na všechna finanční eh, období, to e, e, podíl procentuální se snižuje eh, tohoto sociálního fondu eh, ve prospěch jiného fondu. A to bychom měli mít eh, na paměti a jít proti tomu. Já myslím, že již není potřeba se znovu k tomu vyjadřovat. Budeme hlasovat zítra k této zprávě. Eh, hlavním eh, autorem nebo garantem je Regi, který se k tomu bude vyjadřovat 26.1., takže budeme mít ještě spoustu času na zvážení jejich stanoviska. A tím se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání průmyslová politika a dám slovo Ole Ludvigsonovi, což je stanovisko výboru ITRE k průmyslové politice eh, v éře globalizace. Pane zpravodaji, máte slovo, je tady 30 pozměňovacích návrhů a z toho čtyři kompromisy. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat stínovým zpravodajům z dalších eh, politických frakcí. Velmi konstruktivně jsme spolupracovali a máme čtyři kompromisní eh, návrhy, které eh, mám tedy čtyři kompromisní návrhy, které z toho vzešly a doufám, že to budou takové kompromisy, že budou přijatelné pro všechny. Pak zde byly další návrhy pozměňovací, které jejich cílem bylo zlepšení textu, například situace mládeže, celoživotní vzdělávání, sociální aspekty a tak dále. Nemyslím si, že eh, tady že zde zůstává něco otevřeno, co by bylo kontroverzní, takže si myslím, že eh, s trochu štěstí to projde dobře. Eh, jsou zde vyjádření, reakce paní Harkin. Děkuji. Jako pan, eh, stínový zpravodaj, pan Krecman tady není. A já se omlouvám kolegyně předchozí, které Hasmanové, že jsem řekla, že tady není. Nějak jsem to popletla, nevím, co se mi děje s mozkem, omlouvám se kolegyni ale pan Kreitzman tu skutečně není a řekla mi, abych se k tomu jeho jménem vyjádřila. Chce takovou průmyslovou po, politiku, která uh, podporuje sociálně tržní ekonomiky. Politici mají dostatečnou expert, expertízu, aby ne, nemají dostatečnou expertízu, aby rozhodovali o budoucnosti. Je to trh, který skutečně rozhoduje o přidělování zdrojů. Průmyslová politika eh, se týká celého dodavatelského řetězce, který se zakládá na malých středních podnicích. Abychom využili trž, trh, vnitřního trhu a globalizace, měly by malé a střední podniky lépe znát možnost přeshraniční spolupráce. Uh, a e, měli by mít mož, větší přístup k dalším třetím trhům a novým technologiím a k tomu by e, měly být příslušné finance. Sociální partneři jsou nejlépe kvalifikováni, aby nacházeli příslušná opatření po krizi. Členské země potom mají zapovinnost snižovat sociální dopady a e, zlepšovat zaměstna, zaměstnanost. Flexicurity a cel, e, celoživotní vzdělání jsou klíčově e, klíčové. Co se týče kompromisu B, pan stínový zpravodaj se domnívá, že znění and champion innovative technological solution in energy pro, pro, production and reducing carbon emission, že toto eh, je něco, co podporujem sice, ale odomývá se, že je to velmi úzké, protože se hovoří o energetice a snižování uhlíkových eh, emisí a chtěl by něco trošku širšího, ale řekl též, že to projedná s panem zpravodajem. Děkuji. Je zde ještě někdo další, kdo by se rád vyjádřil? Je někdo přihlášen? Chcete reagovat, pane zpravodaji? Musím se nad tím zamyslet, podívat se na to. E, zatím toho času bylo málo a to znamená, že teprve ty pozměňovací návrhy byly teprve nedávno zveřejněny a doufám, že se s nimi všichni seznámili. Vzhledem tomu, že těch reakcí není eh, mnoho, se budu snažit na těch málo reakcí, které zde zazněly, eh, zareagovat a vyřešit je. Bon, euh, je comprends qu'il y a un accord sur les, les quatre compromis. Euh, Euh, Vypadá to, že máme schodu k těm čtyřem kompromisním eh, zněním. Zítra budeme hlasovat. A ITRE se k tomu vyjádří 13. a tím se dostáváme k bodu 7, pardon 8 na Komise komise, ke kterému bodu se prosím hlásíte? Takže ještě se vracíme k bodu 7. Děkuji za slovo a za možnost vyjádřit se. Domnívám se, já jsem z DG Enterprise a Industry, čili podnikání a průmysl a mám na starosti e, sdělení k integrované průmyslové politice. My podporujeme rámcově znění vaš, to, vašeho textu. Jsou tady dvě věci, které bychom asi měli zmínit, aby se zajistilo, že určité implikace či dopady toho, co navrhujete, jsou plně vzaty v potaz. Jedna věc se týká odstavce 3. Eh, Já jsem ještě neviděl ty kompromisní pozměňovací návrhy, ale viděl jsem některé. Tady se hovoří o eh, Mm, jakémsi vhodném přesunu v zaměstnanosti směrem k průmyslu, který je nízkouhlíkový. Ehm, na jedné straně samozřejmě očekáváme tato zlepšení, to znamená snižování uhlíkových emisí. Ehm, na druhé straně eh, průmysl, který je náročný energeticky, je velmi důležitý pro evropskou ekonomiku. A možná to slovo přesun, shift je slovo, které eh, implikuje vlastně snížení objemu toho průmyslu, který je energeticky náročný. To není nezbytně, domnívám se, ten správný signál, který bychom měli vyslat, protože tyto energeticky náročné průmysly jsou mnohem efektivnější v Evropské unii než mimo unii. Takže uh, není vůbec jasné, že kdybychom přenášeli zaměstnanost z těchto odvětví do odvětví nízkouhlíkových v rámci EU, že to vůbec zlepší situaci globálně, protože jindy vlastně ty ty nejsou zdaleka ty průmysly eh, tak eh, účinné. A ta kapacita, pokud by se snížila v Evropské unii, tak by to mohlo být problematické a ten hodnotový řetězec je, je e, velmi důležitý. Takže já bych varoval proti slovíčku shift, čili přesun. A za druhé, v souladu s tou prací, které se věnujeme v současné době, zejména v oblasti eh, technologií eh, eh, ohleduplných životnímu prostředí, jako je fotonika, mikroelektronika a vysoce moderní výrobní technologie, to jsou věci, které by možná měly být eh, zmíněny, protože my podporujeme technologie, které jsou eh, citlivé k životnímu prostředí, ale mm, eh, jsou ještě jiné technologie, které jsou tež důležité a je zásadní, nezbytné vytvářet trh pro tyto nové technologie a zároveň činit takové kroky, aby, eh, je lidé, aby se je lidé naučili používat tak, aby, byli, aby se rozšířily tyto nové technologie. To byly dvě malé poznámky, jinak jsme velmi spokojeni s vaším přístupem, ale tyto dvě věci bych navrhl nebo předložil ke zvážení tak, abychom dosáhli lepší vyváženosti eh, textu, lepší vyváženosti stanoviska. My vaše Stanoviska bereme eh, s velkou vážností a je důležité, aby byla aby eh, byly všechny aspekty těch problémů, kterých se to týká, zohledněny. Znamená to tady, že musíme ještě zahájit znovu, otevřít tu diskusi mezi námi? Jak, jaký z toho máte pocit? Pane zpravodaj, prosím. Synpunkter ska vi självklart titta på dem och se vad vi kan göra åt. Men som jag sa innan så har vi varit ganska dåliga. No, rozhodně vezmeme v úvahu tyto tato stanoviska, která zde byla vyjádřena. Nicméně myslím si, že ten postup eh, byl zatím poměrně rychlý. A stínový zpravodaj a já jsme se dohodli na tomto řešení, nicméně samozřejmě vezmeme v úvahu ty poznámky, které zde zazněly. Pokud existuje schoda mezi politickými frakcemi, tak budiš můžeme na tomto základě pracovat, ale ještě proskoumáme tady ty připomínky, které zazněly. Euh, euh, Takže hlasovat o tomto stanovisku budeme zítra a proto předpokládám, že pokud nemá nikdo žádné námitky, tak se nám podaří tento bod projednat tady zítra na zasedání výboru. Zdá se, že jsme eh, překvapivě, dokonce v předstihu před časovým plánem, eh, paní Deli není bohužel ještě s námi a její bod je dalším bodem na našem pořadu jednání. Takže se obávám, že musím v tuto chvíli eh, vyhlásit 15-minutovou přestávku, takže se zde opět sejdeme v 5.25. Paní předsedkyně se omlouvá i tlumočnickému týmu.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 Jelikož už je zde, tak my se budeme zabývat bodem číslo 7 a budeme tedy probírat pozměňovací návrhy od výboru pro kulturu, takže paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já se omlouvám za spoždění. Já bych nejprve chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a také všem členům výboru, kteří přispěli 80 pozměňovacími návrhy, aby obohatili toto velice zajímavé téma, což je uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Já se omlouvám eh, kolegům, kteří nemluví francouzsky, protože pouze jsme eh, dosáhli tedy francouzské verze. My jsme dosáhli 80 eh, kompromisů, lépe řečeno 8 kompromisů. A ráda bych zdůraznila některá témata, kterými jsme se zabývali. Za prvé je zde důležitý význam tohoto evropského významu a jeho potenciál pro vytváření pracovních míst a také uskutečňování cílů strategie 2020 v Evropské unii založené na eh, znalost. Také jsme se zabývali pracovními vztahy v tomto odvětví. které vyžaduje uplatňování také různé podmínky a přístup mladých lidí k pracovním kolektivním smlouvám. Také iniciativu v oblasti mobility, abychom dosáhli kulturní rozmanitosti. My jsme zdůrazňovali význam toho základního vzdělání a také celoživotního vzdělávání. V období, kdy máme vlastně takovou počítačovou revoluci a podniky by měly mít stále větší přístup k mikrouvěrům. My jsme také pracovali na těch pozměňovacích návrzích, které nejsou obsaženy v kompromisech, které zdůrazňují dynamickou povahu textu, pokud jde o území a zaměstnanost. Ráda bych poděkovala paním Kosta a Koferaty za číslo 42. My jsme se chtěli zabývat eh, tímto tématem, ale bohužel nespadá do kompetencí našeho výboru. Takže já si myslím, že bychom se měli zabývat odměňováním, spravedlivým odměňováním umělců v současné době zde existuje takové ustanovení, které stanoví, že autorské právo je stále více e, zneužíváno, takže takovým způsobem by mohla být ohrožena pracovní místa, pokud do toho Evropa nezasáhne. Takže já jsem k dispozici, cokoliv byste k tomu měli a chtěli se vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuji. Nyní paní Steinruck. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za naši skupinu. My jsme skvěle spolupracovali a já už nemám nic k tomu, co by doplnilo eh, to, co ona řekla, protože my jsme skvěle spolupracovali a jsem ráda, že jsme se zde mohli zabývat tímto tématem, protože ne vždy tomu věnujeme pozornost a je to velmi důležité. Děkuji. Pan Baltasar a potom paní Markin. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat jménem mé skupiny lidovců paní zpravodajce za její práci a za její schopnosti dospět ke kompromisům. Zohlednila příspěvky všech a to dokazuje, že měla velkou vůli ke spolupráci a také byla schopna e, vytyčit ty nejdůležitější body. Těch dalších 38 pozměňovacích návrhů, které se nevešly do kompromisu, tak pro nás jsou skoro všechny pozitivní, takže my pravděpodobně budeme hlasovat ve prospěch těchto pozměňovacích návrhů. Souvisí s důležitými body této zprávy, významu tohoto odvětví, které je jedním z faktorů pro růst v Evropské unii. Hovoří se zde o nutnosti stanovení lepší sociální ochrany, také o větší spolupráci na mezinárodní úrovni, protože zaměstnanci a společnosti a velvyslanci kultury se pohybují v širší koncepci a vytvářejí iniciativy, které se vytváří v tomto odvětví. To je něco velmi důležitého. Kromě toho musí být také chráněni ti, kteří chtějí vstoupit do tohoto odvětví, musí mít lepší vzdělání, aby se mohli vyvíjet. Takže proto je naše stanovisko velmi pozitivní a jsme velmi spokojeni prací paní zpravodajky. A nyní paní Martin. Děkuji jenom za pana Starkse eh, našeho nového eh, zpravodaje. Chci poděkovat paní zpravodajce. Náš pan stínový zpravodaj je spokojen s tímto stanoviskem. Má za to, že tady nejsou žádné potíže a po vyjednávání se zpravodajkou může ALDE podpořit tyto pozměňovací návrhy. Dva, dvě otázky. Pozměňovací návrh 12, ten mi nepodpořuje. Tady se hovoří přístup ke vzdálosti a e, tvůrčímu obsahu je hlavním aspektem základních práv. E, to by mě zajímalo, zda by k tomu paní zpravodajka mohla něco říct. A potom chci ještě upozornit na jednu věc v tom jediném pozměňovacím návrhu kompromisním, který mám v angličtině D. Původní odstav odstavec 3, který je tím pozměňován, tady se hovořilo o takzvaných rezidencích um, a ten kompromis hovoří o rezidencích. Já si nejsem jistá, rezidenci eh, končí s, i, na Y, tedy v dlouhé, v plurálu je to rezidencies, je něco jiného, než to, co končí na E. Takže tady potřebujeme vyjasnit. A pozměňovací návrh 77 Tady jsou záruční fondy a odvádění daní. Otázka stínového zpravodaje, jaký je účel těch eh, garančních fondů a daňových úlav. Tady bychom chtěli vyjasnění od paní zpravodajky. Tak paní Steinvik, prosím. Pozměňovací návrh 77 bude stažen. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? n'est pas le cas. Skvěle. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit k tomuto tématu? Není tomu tak? Takže, paní zpravodajko, máte slovo. Já bych vám ráda poděkovala, protože tato práce je naše práce. Takže já vám srdečně děkuji za to, že jste si dali tu práci s touto zprávou a že jste se snažili o vytvoření těchto kompromisních návrhů, které jsou velmi dobré. Je to kolektivní práce, které se mi velmi líbí. Abych se vrátila k číslu 12 od paní Markins. Tam se stanoví, že přístup ke znalostem, tak to je jedno ze základních práv. Když jsme toto napsali, tak my vlastně jsme chtěli hovořit o přístupu ke znalostech. A přístup ke znalostem, tak to je základní právo. Hovoříme zde o tomto vědění, o, o znalostech. A myslím že si, že tak to všichni pochopili, možná kromě Alde. Možná, že mají překlad, který není zcela uspokojivý, takže možná to bude tím. Bien. Dobrá. Tak ještě někdo by se chtěl vyjádřit a navázat tak na to, co řekla paní Markin, eh, odstavec 3. Já tady mám dvě francouzské verze, tedy původní verzi a kompromisní pozměňovací návrh. Tam se objevuje uh, rezidence, tedy tento termín v obou verzích, já nevím, jestli v angličtině je to jinak, ale ve francouzštině se to nezměnilo. Tam se píše o uměleckých dílnách a o takzvaných rezidencích v obou případech. Já zde odkazuju k tomu pre. Já zde odkazuju k tomu původnímu znění v angličtině. To původní znění tři, eh, odstavce 3 se Tady se hovoří o residencies s, dlouhým, s dlouhou koncovkou, což znamená studijní pobyt, ale to v té v té nové ver- verzi tady se hovoří o residenci, to je jiné slovo, to znamená bydliště, pobyt. Krátce psáno na konci, takže já bych eh, chtěla, mm, aby to bylo nějakým způsobem vyjasněně. Já když jsem to četla, tak mě bylo jasné, že tady nějaký problém. Když hovoříme eh, a o umělcích in residence. Tak to znamená něco jiného. Euh, Dobrá, tak my se podíváme na ten jazykový problém a zohledníme ho, ale původní verze je francouzská. Takže tato verze je ta, která platí, pokud bychom to třeba rozebírali před soudem. Takže každopádně já chci všem poděkovat, chci poděkovat paní zpravodajce a o tomto textu budeme hlasovat zítra. Příslušný výbor, to je výbor pro kulturu, ten o tom bude hlasovat 25. ledna. A nyní můžeme přejít k bodu číslo 8 a budeme to projednávat až do bodu číslo 13 našeho pořadu jednání. Máme zde balíček šesti textů. Mm, nazvali jsme ho balíček o ekonomické zprávě. Máme dva zpravodaje. A nejprve bych chtěla dát slovo panu Davidu Kasa. Navrhuji vám, aby těchto šest textů bylo prezentováno společně, jeden za druhým, a poté bude následovat diskuse a první výměna názorů. Takže, pane zpravodaji. Takže pokud jde o ty první tři texty, změna nařízení 1467-97, urychlení vyjasnění postupu při nadměrném schodku, druhý požadavky na rozpočtové rámce členských států a ten třetí text je účinné prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste řekla, po této krizi, kterou procházíme, Evropská unie vykonala spoustu práce pro to, aby se postavila všem těm problémům a výzvám a také určitými slavnými místy. Byli jsme velice úspěšní při vyrovnávání se s nedostatkem adekvátního dohledu nad finančním sektorem a také pokud jde o dohled na mikro i makro úrovni a systémových rizik. Také jsme úspěšně se snažili vyrovnat s problémy, pokud jde o úspěch eh, různých finančních institucí, jako třeba kreditových ratingových, úvěrových ratingových agentur a, IFM. Pokud jde o dozor nad tímto sektorem, také se nám dokonce podařilo uh, implementovat základní standardy prostřednictvím eh, směrnice CRD3. A schválili jsme také některé mm, určitá nejpřísnější dokonce pravidla na světě v některých ohledech. Pokud jde o hospodářskou zprávu, tak tam jsme trošku zaostávali do té doby, než komise zveřejnila těchto šest návrhů, které budeme dnes analyzovat a na kterých budeme stavět v několika následujících měsících. Uvidíme, jak jsou je mezi sebou ekonomiky propojeny a uvidíme také, že nestabilita v jedné zemi potom se přenáší do dalších zemí. A jasně je to vidět, když členské státy Evropské unie a především členské státy v eurozóně jsou propojeny. A prostřednictvím těchto určitých opatření bychom měli být schopni dozírat nad financemi jednotlivých členských států a identifikovat znepokojové trendy, makroekonomickou nerovnováhu a udržitelné vnitrostátní rozpočty, tedy dohlížet na to, aby byly udržitelné. A také bychom měli být, eh, mít možnost v budoucnu identifikovat neplnění požadavků toho paktu stability a růstu. Není ale dostatečně, eh, nestačí jenom identifikovat takováto nebezpečí, ale samozřejmě musíme mít také příslušné mechanismy, které včas můžeme, budeme moci využít tak, abychom zvýšili svoji, eh, svoji šanci nějakou krizi předpovědět včas a najít z ní východisko. Náš úkol bude zahrnovat také zajištění toho a problémy, které se týkají zaměstnanosti a sociálních otázek, budou příslušným způsobem zohledněny v konečném stanovisku parlamentu. V tomto ohledu máme zde v našem výboru výhodu, protože už máme pevný základ v našem stanovisku z vlastní iniciativy, kde už se ukotvilo předběžné stanovisko parlamentu na tato, tyto dokumenty, které máme před sebou. Takže podle našeho názoru jsme se shodli především v tom, že za prvé by mělo měla existovat, měl existovat větší dohled nad politikou zaměstnanosti a takovýto dohled by měl brát v úvahu také přeshraniční aspekty vnitrostátních politik zaměstnanosti. Za druhé bychom chtěli, aby byla více posílena role výboru pro zaměstnanost MKO. Je také za třetí důležité, aby vnitrostátní rozpočty byly strukturovány tak, aby byla uznána potřeba dlouhodobého eh, plánování tak, aby zdravotní péče, sociální ochrana a důchodové systémy byly vhodné, adekvátní a udržitelné pro všechny občany. Za čtvrté chceme zajistit, aby jakékoliv sankce, které by mohly vyvstat z nedodržování pravidel paktu stability a tak dále, by ovšem ne, nenesly potom a nebyly zaměřeny proti jednotlivých eh, jednotlivým občanům. Potom za další chceme zajistit, aby statistické údaje byly spolehlivé. Musíme teď tedy diskutovat o tom, jak formulovat toto stanovisko a jak ho sformulovat tak, abychom zajistili, že tyto body potom se promítnou i v konečné verzi zprávy. Takže paní předsedkyně. Teď jsem přednesl takový souhrn svých myšlenek, pokud jde o tyto tři dokumenty. A myslím se, že teď už je na nás, abychom o nich pohovořili a podívali se na to, jaká budou naše doporučení. A potom já budu pracovat ještě se stínovými zpravodaji a samozřejmě všemi ostatními kolegyněmi a kolegy ve výboru, abychom našli taková řešení eh, pro naši zprávu, která budou schválena nejenom naším výborem, ale i celým parlamentem na plenárním zasedání. Děkuji, paní předsedkyně. Merci, euh, euh, cher collègue. Euh, moi, je voudrais... Ano, děkuji, vážení kolegové. Já bych nyní chtěla prezentovat tři texty. Já také přispěji k tomu, aby naše komise k těmto textům vypracovala stanovisko. a potom požádáme DG Ecofin, aby nám objasnili, jakým způsobem tam zapracují naše požadavky. Takový nejprve obecný příspěvek, než se dostanu detailně k jednotlivým třem návrhům. V tomto balíčku ekonomické zprávy, a to také řekla paní ministrině před eh, několika okamžiky, tak tam je více iniciativ a více textů. Parlament také zohledňuje návrhy komise, i když víme, že zde existuje tax forks, který vypracoval rady, eh, závěry, které byly schváleny radou. Já si myslím, že Evropský parlament se zcela právem snaží soustředit diskusy na šest textů, které jsme dostali příslušným legislativním způsobem od komise. Takže diskuse s radou, až tedy parlament schválí svůj postoj, tak tato diskuse zohlední to, co již bylo uskutečněno na jiných fórech, ale to, eh, žádným způsobem nebude mít vliv na postoj parlamentu. Takže pokud jde o ty tři texty, které vám chci představit, tak zde bych ráda zmínila ten první z nich. Týká se posíleného dohledu rozpočtu a koordinace hospodářské politiky v souladu s paktem o stabilitě a vzhledem ke zkušenostem z posledních deseti let. Aby bylo možné předcházet určitým jevům a bránit příliš velké, velkým rozdílům v hospodářství jednotlivých členských států. My v našem výboru nechceme hovořit eh, o všem a zahrnovat sem všechna témata. Měli bychom se soustředit na to, co je spojené s, eh, se zaměstnaností, ale paní ministrně to také před nějakou chvílí řekla, že bychom se měli soustředit na cíle Evropské unie. Například my jsme schválili strategii 2020 a to bude důležitý prvek, který se budeme muset zapracovat. A také, až bude eh, zanalizována situace, tak budeme muset brát eh, zřetel také schodky, ale také přebytky. Vždy budeme muset zohledňovat kritéria různých indikátorů, o kterých budu hovořit, pokud jde o strukturální reformy. Ty mají velký vliv na fungování pracovního trhu, na to, jak jsou stanovány důchody. A zde musíme také dbát na to, aby Rada EPSCO se mohla připojit k tomuto mechanismu dohledu. Stejně jako Rada ECOFIN. Další dva texty, které vám zde budu prezentovat. Ten, který se týká posílení koordinace hospodářských politik, posílení dohledu nad stavy rozpočtu a také prevence a náprava makroekonomické nerovnováhy, tak tyto dva texty jsou propojeny a měli bychom je tedy projednávat společně. A v tom druhém textu se klade důraz na země eurozóny. Takže já bych ráda navrhla několik bodů. Ten první je, že kromě odkazu na článek 121 bychom měli také učinit odkaz na článek 148, protože problémy, které tvoří součást eh, politiky zaměstnanosti, tak to je vlastně součást makroekonomické politiky. A to by se mělo promítnout v tom, jakým způsobem se budou vypracovávat různé indikátory. I když náš výbor není explicitně kompetentní v daňové oblasti, tak já si myslím, že tato nerovnováha v makroekonomické oblasti a také daňové oblasti, tak eh, tam je skutečně práce a kapitál důležitý faktor, takže proto bychom se měli tomuto tématu také věnovat. Pokud jde o indikátory, v prvním návrhu, to je ten nejdůležitější prvek, protože na základě analýzy indikátorů bude možné zjistit, zda někde panuje či ne nevyvážená situace a budou moci být také navrženy sankce. Už jsme to řekli, ale já chci učinit takové návrhy, aby míra nezaměstnanosti, chudoba a sociální vyloučení mohlo být projednáváno. Co nejdříve a aby také bylo možné zapracovat naše obavy do textu, až budeme mít indikátory. Návrh, který máme v rámci tohoto nařízení, nám dává určitou kompetenci. A poté, co skonzultujeme členské státy, tak eh, budou stanoveny indikátory. Já si myslím, že členské státy se budou chtít této práce účastnit, až budou stanoveny indikátory. A pokud jde o zjišťování makroekonomické nerovnováhy, tak v současné situaci parlament má úlohu, která v podstatě je bezvýznamná. Občas je Evropský parlament informován například o nějaké preventivní činnosti. Ale neprobíhá zde diskuse s parlamentem. Nejsou zde žádné odkazy na hlavní body politiky zaměstnanosti a také se zde neodkazuje na to, že by parlament měl být konzultován a měl by být vyžadován jeho postoj. Pokud jde o sankční mechanismy, které by měly pomoci předcházet eh, těm prvkům makroekonomické nerovnováhy, tak když se zjistí ty prvky makroekonomické nerovnováhy, tak návrh zní následovně. Tedy, když se zjistí příliš velká nerovnováha v eurozóně, tak e, se stanoví pokuta ve výši 0,1 e, předchozího roku tohoto členského státu. A tato pokuta by měla být rozdělena mezi ty státy, které se, řekněme, chovaly dobře. Tato sankce je procyklické povahy, což představuje problém také vzhledem k sociální situaci, k rozpočtu na sociální otázky a bude to mít také dopad na zaměstnanost. Takže já bych vám zde navrhla, abychom sem zařadili určité prvky, které by tuto situaci znovu vyvážili. Takže to jsou takové moje první komentáře, moje první poznámky. A pokud tedy s tím kolegové souhlasí, tak já bych ještě dala slovo zástupci komise, pan Servas de Ros, to je náměstek eh, generálního ředitele ECFINu aby nám řekl, jak v jeho generálním ředitelství budou zohledňovat naše obavy, které sdílíme také s radou EPSCO a DG pro zaměstnanost. A jaký máme k dispozici manévrovací prostor a poté dáme slovo také e, váženým poslancům. Eh, euh, Ještě předtím, než vám dám slovo, tak já bych chtěla říci, že je zde něco velmi překvapivého pro parlament. Pokud jde o ten rozpočtový postup, kterým se zabývá David Kasa, je zpravodajem pro toto téma, tak musíme zjistit, jakým způsobem budou vypracovávány předpovědi, ale neříká se tam vlastně nic o tom časovém e, plánování, protože zde existuje nějaká mezivládní dohoda pro evropský semestr, ale ne- neexistují k tomu žádné podklady. Je to dobrovolné, je to něco, na co můžeme odkazovat, abychom vytvořili mezivládní dohodu a dále balíček ze šesti textů. Některé budou vytvořeny ve postupu spolurozhodování a pak task force, takže ať víme, co od toho máme očekávat thanks. Dobrý večer, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání a za to, to že jste mi dali příležitost se krátce vyjádřit k našim eh, stanoviskům ohledně tématu. Já se omlouvám za své dvouminutové asi tak spoždění, eh, kvůli kterému jsem se nemohl vys, eh, vyslechnout úvodní projev pana Kazy, ale samozřejmě s ním mohu ještě konzultovat bilaterálně, abychom, abych si to všechno vyjasnil a Samozřejmě budu velice rád zodpovídat všechny vaše dotazy ohledně tohoto balíčku, která vám komise eh, prezentovala. Budu stručný, abychom měli dostatečný čas na diskusi. Dovolte, abych se nejdříve skutečně vyjádřil k tomu, co jste vyzmínila, paní předsedkyně, a sice, že eh, komise představila tento svůj balíček 29. Eh, září a je teď tedy předmětem diskuse s vámi i s radou. Bude tedy v budoucnu. Je to takový paralelní proces, Eh, prostřednictvím Task Force pana Van Rompuje, ale teď tento úkol na sebe vzala tady rada prostřednictvím svých pracovních skupin a Teď se tady bude o tomto textu komise diskutovat, takže je to taková velice důležitá práce, kterou už vykonala ta task force pod vedením pana předsedy Van Rompuje, ale teď ta práce musí eh, přejít do běžných těch for, tedy pracovní skupin rady a do Evropského parlamentu na základě tedy eh, toho návrhu komise z 29. září doufám, že pokud jste měli nějaké pochybnosti ohledně ohledně toho postupu, takže jsem je teď uspokojil. Stručně ohledně obsahu dovolte, abych jenom zdůraznil, jak důležitý je ten dialog s vaším výborem i jiným výbor, jinými výbory v Evropském parlamentu o tomto tématu, protože Evropská unie skutečně prochází velice důležitými uh, momenty, okamžiky, především v eurozóně a trh teď eh, skutečně vysílá velice důležité signály ohledně toho, jak bude tato zóna v budoucnu fungovat, takže všechno, co uděláme, skutečně eh, se musí soustředit na podstatná zlepšení v této situaci, abychom ukázali, že Evropská unie, unie je schopna rychle reagovat na jakákoliv problémy. Druhý bod spočívá v tom, že nás eh, spousta eh, i z vás třeba, ale i generální ředitele a komisaři v posledních týdnech. Eh, kontaktovali bilaterálně a zatím ta zpětná vazba je velice povzbuzující, takže doufáme, že to i nadále ta spolupráce bude takto dobře probíhat. Pokud jde tady o obsah, tak je celkem jasné, že tento eh, balíček, který přijela komise, má za svůj základ, základní cíl, eh, tedy reakci na ty nedostatky v řídící struktuře, které jsme, kterým jsme, eh, s kterými jsme se potýkali pardon, v několika posledních letech a především hospodářské a finanční nerovnosti. Takže celé, celé, celé to téma řízení a zprávy se skutečně e, soustředí nad finanční a hospodářskou krizi, která už probíhá, už probíhá nějakou dobu, takže ten bar, balíček skutečně si bere za cíl tuto oblast, ne celé to téma koordinace a dozoru, které máme v Evropě, ale je to jenom skutečně jedna výseč toho celého koláče. Komise se rozhodla na základě dalších sdělení z května a června se zaměřit před, před, především na tři témata. To je fiskální stránka, kde chceme uh, znovu tady uh, eh, posílit pakt stability a růstu, ale tady nebudu zabíhat do příliš velkých podrobností, protože to není asi potřeba. Ale co je důležité, je, že chceme posílit preventivní opatření v tomto ohledu, aby byla tady preventivní opatření, ale eh, abychom se mohli vyrovnat nějak s tou situací, kdy už dojde k zadlužení. Tyto dva prvky byly posíleny něčím, co je úplně nově, nové, a to je jeden z klíčových elementů, který zatím nám chyběl v té struktuře. To znamená, to jsou ty národní fiskální rámce. A to je právě ta klíčová oblast, která nám umožní lépe ovládat fiskální pravidla, dát je všechna dohromady na evropské úrovni a aby také v jednotlivé členské státy měly přesný přehled. Tady se vede v radě diskuse o tom, jestli je třeba na to směrnice. My si myslíme, že ano, ale většina, a většina členských států je proto, abychom vytvořili směrnici, protože ta by jim umožnila právě na vnitrostátní úrovni zavést fiskální pravidla a rámce, které jsou třeba a rozhodně eh, by to umožnilo právě ten decentralizovaný fiskální systém, takže směrnice by jim umožnila si převést tato jednotlivá pravidla eh, z centrální úrovně a také i na místní úroveň. Takže máme z řady členských států velkou podporu pro to, aby to byla směrnice. Několik z nich ještě není úplně přesvědčeno, ale takovéto signály máme z rady a my si myslíme, že skutečně je důležité, aby to byla směrnice. Dále máme eh, vynucovací, vymáhací mechanismy. Tady je důležité zmírnit, zmínit, že chceme, aby to byla taková kvazi automatická opatření, ale ne slepě automatická, takže vždycky třeba jak si uvážit, jaký je ten případ. Máme tam tu takzvanou obrácenou většinu. Eh, jedna část těchto sankcí musí být ještě dále eh, rozpracována. Zatím máme sankce, které jsou eh, založeny na HDP a na rozpočtu, ale bylo nám naznačeno, že nemůžeme tohle všechno udělat prostřednictvím jednoho obecného předpisu, ale že to musíme rozpracovat v těch jednotlivých nářízeních nebo předpisech, které se zabývají jednotlivými eh, těmi elementy. Už v tuto chvíli eh, mohu říci, že skutečně to tak je a že sankce by tady nebyly eh, skutečně zaměřeny na jednotlivé občany nebo na úkor jednotlivých aktérů, jak už tady řekl pan eh, zpravodaj, že toho se obáváte. To tak skutečně tady nebude a to by mělo být jasné v tuto chvíli. Další téma je to nerovnováha. O tom se už hovořilo hodně, je to něco nového a musíme to brát v souvislosti s tím, s tou radou pro evropského systémové rizika a stabilitu. A tady co bych chtěl s vámi diskutovat, jsou ty srovnávací tabulky, protože jsem pochopil, že máte spoustu otázek ohledně těch srovnávacích tabulek a cíl, eh, jak je jejich vlastně účel. Takže já bych chtěl zde zdůraznit, že tato srovnávací tabulka, tam bude 8 až 10 indikátorů, Ona to není jaksi ještě úplně finální verze té tabulky, máme jen, ještě diskutujeme s členskými státy i s vámi eh, o různých možnostech a my bychom rádi, aby tam skutečně do těch ukazatelů bylo jenom omezený počet 8 až 10. Nechceme, aby jich bylo eh, nějaké obrovské množství, protože to by potenciálně vedlo k příliš komplikovanému postupu, který by nám Eh, jak si nevytvořil takovéto filtrovací zařízení, které chceme. My chceme, aby tyto tabulky byly takovým filtrem, který by nám ukázal, jaká je situace v jednotlivých členských státech, do jaké míry tam existují nějaké nerovnosti a tak dále. Byl by tam nějaký limit, nějaký, nějaký práh, minimální i maximální eh, tedy nerovnosti jak na pozitivní, tak negativní straně a mohly by tam být různé barvy v té tabulce porovnávací, třeba zelená, oranžová, červená, podle toho, jak závažné ty důsledky jsou nebo ty nerovnosti. A potom na, následně v druhém kroku bychom tady provedli detailní revizi v jednotlivých členských státech, ale tato tabulka by nebyla nic automatického, byl by to jen takový filtr, který eh, by řekl, že nějaký členský stát třeba má nějaký potenciální problém, nějakou potenciální nerovnováhu a na základě toho bychom potom přikročili k druhému kroku. Také je pravda, že O této tabulce bude také hovořit rada a tady bych chtěl znovu zdůraznit, že komise má zde právo, by měla zde právo iniciativy a sice pokročit k tomu druhému kroku a provést tu analýzu. To by nezáleželo na radě. Samozřejmě, že bychom brali v úvahu stanovisko rady i parlamentu, ale bylo by to skutečně na komisi, aby podnikla ten první krok, vzala na sebe tu iniciativu Eh, ale samozřejmě by to normálně bylo v tandemu s ostatními plány. Jaká by byla role parlamentu, pokud jde o tu srovnávací tabulku? Jak vidíte, tak navrhujeme, že by se tato tabulka revidovala každých, každé tři roky, tedy pravidelně a náš nápad je takový, že by to bylo každé tři roky. Proč? Protože každá krize je jiná, samozřejmě, jak víme, takže kdybychom měli jenom jednu rigidní tabulku, která by reagovala na tu Eh, současnou krizi, tak by nemusela už být aktuální pro další krizi. Takže naším cílem by bylo, aby se každoročně testovala tato srovnávací tabulka, tak aby se dále rozvíjela, aby se eh, přizpůsobovala novým situacím, kdykoliv by se nějaká nová eh, skutečnost vyskytla. A proto tady cílem naším je nemít nějakou rigidní tabulku, ale takovou, která by se vyvíjela, která by reagovala na, veškeré na veškerý vývoj v ekonomické situace a tak dále, která by byla použitelná i pro budoucnost, protože jinak by to skutečně bylo velké selhání. Nemáme žádný problém v tom, abychom diskutovali o těchto tématech s parlamentem, abychom vzali v úvahu stanovisko eh, parlamentu, ale eh, máme samozřejmě různé názory na to, jak moc by se parlament měl účastnit tě, této diskuze. Ano, ano, paní předsedkyně, já jsem tady teď v parlamentu, ale samozřejmě, že to budu diskutovat i s radou. Uh, takže já jsem si vědom toho, že by eh, řada poslanc, europoslanců chtěla mít delegované akty na základě článku 190, eh, kde se hovoří tady o roli parlamentu a kde se hovoří eh, o tom, že tady parlament by jaksi poskytoval své stanovisko ohledně těch aktualizací, ale to je téma tady samozřejmě, které můžeme diskutovat. A my už jsme začali diskutovat neformálně eh, s komisí, ale náš zatím názor je takový, že delegované akty by byly příliš jaksi velkou zátěží, nicméně to, toto je velice eh, časné rané stanovisko v těch diskuzí a ještě se můžeme tady mm, bavit o tom, jak by mohl parlament přispívat. Poslední bod, který bych chtěl zmínit, je propojení se růstem. A my prezentujeme v tomto, navrhujeme v tomto eh, balíčku jenom jednu část eh, pro tu novou řídící strukturu. Vy už jste dnes zmiňovali ten evropský semestr, to je pravda, to tam komise navrhuje, navrhovala v červnu a hovořilo se o to o členský, s členskými státy a teď se to eh, test, bude testovat v roce 2011 teda. Zde Evropská komise pracuje na něčem, eh, čemu říká mm, výroční průzkum růstu, který se bude vypracovávat v lednu a hlavním cílem něčeho takového by bylo, že by to skutečně bylo první eh, takový krok v tom celém procesu a dal by eh, členským státům Evropské unie obecně představu o tom, jak by měla vypadat politika na roky 2011 a 2012. Eh, není to tady žádné, žádná střednědobá strategie, bylo by to skutečně krátkodobé na rok 2011-2012 vzhledem k těm tedy národním rámcům stability a tak dále, všech těchto programů, které budou členské státy každoročně předkládat. Budou tam ty reformní rámce vnitrostátní, které budou členské státy prezentovat tuším koncem dubna, do konce dubna tady nejpozději, které potom umožní komisi zhodnotit ty programy a prezentovat doporučení, integrovaná doporučení do konce června. To je, takový je tady postup v rámci toho evropského semestru. Ono je to, se to teprve testuje, jak říkám. Je to vlastně poprvé, co něco takového využíváme. Učíme se tady za pochodu, ale je velice důležité, abychom už s tím začali letos. abychom začali tady politiky vypracovávat eh, jako orientované více na evropskou eh, dimenzi. Druhým základním stavebním kamenem, který už máme k dispozici, to je ta, eh, riziko, ta rada pro eh, rizika pro stabilitu. Tam je už velice dobrá spolupráce komise, radě, rady a parlamentu. Došlo k dohodě, takže už bude tato rada fungovat příští rok. Naši kolegové, kteří se tím budou zabývat, pracují už velice eh, pilně, už začnou s činností od ledna, takže to je skutečně velice dobrý příspěvek té struktuře zprávy. Už v květnu jsme představili nové dva finanční mechanismy pro finanční stabilitu a pro eh, nástroj pro finanční eh, stabilitu. A to jsou další stavební bloky, které musíme ještě přetransformovat do stálého, stabil, stálého mechanismu stability a o víkendu už eh, naše pracovní skupina příslušná se tímto zabývala. Takže skutečně práce probíhá, eh, práce na tomto stálem eh, mechanismu stability a bude se to probírat také teď v prosinci na radě. A poslední věc, která je velice propojená s tím, co vy děláte, to je EU 2020. EU 2020 to je strategie, kterou komise už letos v březnu představila jako ten hlavní evropský nástroj, který by měl podpořit eh, růst a, a vytváření pracovních míst. To je ten hlavní zastřešovací nástroj, který teď tady eh, chceme spojit i s, tím, s těmi průzkumy růstu. A to také samozřejmě právě souvisí s tím, o čem teď hovoříme, ale měli bychom se vyhnout tomu, abychom do toho balíčku z 29. Eh, září chtěli začlenit všech těch 27 členských států, ten se skut, nebo všech, všechny ty oblasti. Tento balíček ze září se skutečně eh, zabývá jenom mikro a makro nerovnostmi a tak dále. A je jasné, že bych tam měla být tady zaměřená zpráva na tyto prvky, a měli, bychom, měli bychom se skutečně tady vyhnout toho, tomu, abychom do tohoto nového balíčku chtěli začlenit všechny ty priority ze strategie EU 2020. Já vím, že vy nic takového neříkáte, ale jenom prostě, jak během těch diskuzí, které jsme různě měli, se mi zdálo, že někteří lidé mají pocit, že tady se snažíme všechny priority a cíle z EU 2020 začlenit do tohoto balíčku, ale to by rozhodně nebylo k ničemu, takže my chceme tento balíček skutečně zaměřit jenom na fiskální, finanční, Eh, rovinu, ale je tedy jasné samozřejmě, že čím eh, lepší budeme mít fiskální stabilitu, tím lepší bude růst. To vidíme teď v této naší krizi, která probíhá, že tedy samozřejmě eh, finanční nestabilita vede k strašnému hospodářskému vývoji. Takže to je to hlavní poučení, které si musíme vzít z této krize. To je samozřejmě prevence, to je to důležité, ne potom už se vyrovnávat s těmi nerovnostmi, ale předcházet jim. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vysvětlení a nyní dám prostor členům výboru paní Tujenen a pak paní Harkin. Děkuji. Děkuji za slovo. Já směrem ke komisi chci říci, že ta rychlost při mm, budování těch eh, delegací a to není pro nás problém. Jak jste to zmiňoval, my můžeme takovou delegaci rychle postavit. A co se týče věcí, které jste zmiňoval, zatím jsme neměli společnou diskusi k těmto věcem, ale do léta jistě taková diskuse eh, proběhne u Irska a záchranného balíčku pro Irsko. To tam jsme, bylo nutno postupovat velmi rychle, nutno postupovat rychle a bude to pokračovat během jara. Musíme takhle rychle jednat, protože speku, spekulanti se na to zaměřují a mohou, mo, může to vést k situaci, kdy to postihne další země. Ale je to trošičku protimluv, když mluvíme o tom, že to bude v červnu připraveno, když náš kolektivní systém jako takový je ohrožen a měli bychom postupovat rychleji. Z našeho pohledu, pohledu frakce zelených a co si my myslíme, že je důležité ve smyslu nových legislativních předpisů. Když se podíváme na cíle, chceme v širokém slova smyslu zdravější ekonomiku, nejenom zdravější veřejné finance, ale celou uh, ekonomiku. Za druhé chceme podpořit zaměstnanost a rozvíjet uh, udržitelnou ekonomiku, to je za třetí. A za čtvrté je potřeba vytvářet struktury, které zajistí řádnou zprávu. Toto jsou věci, ke kterým musíme směřovat, které musí být podmínkou a je třeba změnit stávající systém. Dosud to šlo dobře, ale když se podíváme na to, co bylo 29. září navrženo komisí, je to z našeho pohledu něco, co potřebuje zlepšit. A řeknu jenom některé věci. Co se týče obsahu, tady jsou věci, které jsou zásadní pro nás. Je, jedno je rychlost eh, eh, snižování eh, schodku rozpočtu. Ta rychlost je klíčová, to tempo snižování, to tempo Eh, nesmíme na druhé straně být tak rozhodní u toho, abychom, nezapomí, abychom zapomínali na eh, lidi, na společnost. Musíme eh, zároveň toto mít na paměti a mohli bychom, kdybychom se zase přímo zaměřili na snižování toho dluhu a e, rychlosti snižování dluhu, tak bychom mohli zapomenout na důsledky. Co, e, mluvím, co myslíme o snižování mm, zadluženosti či deficitu schodku, e, to nezapomínáme přitom na ty Eh, na ty důsledky pro společnost. Co se týče postihů, tady se navazuji na 10 a, body 10 a 11. My jsme velmi eh, procyklicky zaměření ve, eh, ve frakci zelených a Měli bychom spíše používat tu pozitivní motivaci, ten cukr, nikoli ten eh, byč. A je třeba nejdříve vyhodnotit hospodářství dané země, než začneme přemýšlet o těch postizích. Ty postihy by neměly být spouštěny automaticky. A eh, chci se zeptat, položit otázku v souvislosti s těmi postihy. Je tady, jsou tady záměry rozšířit ty postihy na země, které nejsou součástí eurozóny, vytvářet limity na výdaje v zemědělství. Možná, že byste nám mohl říci, co to znamená detailně. Makroekonomické indikátory je důležité vědět, jak budou tyto indikátory vypadat. My chceme být účastní, účastní eh, rozhodovacího procesu. Možná, že to je někomu nepříjemné, ale eh, my se chceme plně toho rozhodování účastnit. Je to velmi klíčové, velmi rozhodující a je poto, proto třeba, abychom to řešili společně. Eh, Německo má velký růst, má exportní přebytky. Co to znamená? Je to růst na úkor všech ostatních v Evropě a k čemu dojde, když celá Evropa začne spořit, eh, krátit rozpočty, jaké budou dopady na ostatní. Jde otázka, abychom věděli, jak to všechno, jak tyto věci jedna druhou, jedna druhou ovlivňují. Nejde o harmonizaci ekonomických politik eh, ve všech členských státech. Jde o otevřenou diskusi o vnitřní dynamice a o kontextu. A pokud ty srovnávací tabulky budou vytvořeny, tak musí být takové, eh, jinak to bude jenom výsměch. A návrh komise je třeba změnit v některých aspektech, abychom zajistili sociálně odpovědné a udržitelný vývoj. Děkuji, paní předsedkyně. Pan eh, stínový zpravodaj, opět pan Kreutzmann tu není a já mám za něj několik poznámek, které Eh, se kterými nesouhlasím a potom ještě přičiním své vlastní. Jeho jsou tyto. On je eh, pro návrh legislativní komise a eh, je důležitý silný evropský rozpočet a politika v udržitelném rozvoji, který zajistí zaměstnání. Vzhledem k tomu, že je to důležité, myslím si, že to nařízení by mělo být efektivnější a závaznější pojetí re, eh, zpětné Eh, vě, eh, většiny, obrácené většiny, je něco, co není možná dostatečným nástrojem a je třeba mít ještě přísnější nástroje, když tu není rozpočtová disciplína. Potřebujeme různé nástroje, jednak eh, počínaje určitým poukázáním na ty státy, dočasným zmrazením finančních evropských fondů a pokutami členské země by měly tedy ty zmrazené evropské fondy pokrýt ze svých rozpočtů. Potřebujeme plně automatický mechanismus sankcí, který eh, nebude do kterého stát nebude moc eh, zasahovat a jenom tak zajistíme rozpočtovou disciplínu a zabráníme problémům, které dnes jsou v Řecku a které jsou v Irsku a které zatěžují evropské daňové eh, poplatníky. Ta poslední věta byla pro mě velmi obtížná ji vůbec přečíst, ale přečetla jsem ji. A nyní mám obecnou poznámku a pak eh, řeknu některé konkrétní věci problémy v eh, Řecku a Irsku jsou odlišné. Jsou to zásadní problémy a obě ty země nesou odpovědnost, ale ty problémy jsou skutečně odlišné. V Irsku dochází k tomu, že finanční, evropské finanční instituce eh, eh, investovaly velmi neopatrně do irských eh, dluhů a tím došlo k nárůstu vnitř státního dluhu a v jiných zemích je to odlišné. Ve Španělsku a další zemí, ale není to vyčerpávající. To je tedy ta obecná poznámka, kterou jsem chtěla říct o té odlišnosti krizí. Když si vyslechneme některé evropské představitele, například paní Merklovou, ona na to nahlíží úplně jinak. Podle ní je to jenom otázka načasování, než dojde k postižení držitelů e, obligací nebo majitelů finančních institucí, kteří budou tedy nakonec platit, ale zatím je to spíš daňový poplatník. A to je jenom obecná poznámka, že se mi zdá zatím, že tady není ten společný pohled či u, u, úhel pohledu. Pan Kaza říkal, možná to bylo v překladu, říkal, že ta krize, kterou jsme měli, já bych eh, řekla krize, kterou máme, ale možná se to skutečně zlepšuje, ale vy jste hovořil eh, nebo spochybňoval schopnost Unie reagovat a tady hovoříme nejenom o budoucnosti, ale také o současné situaci a po co se týče budoucnosti, je třeba plánovat. A jedna otázka, kterou mám na komisi, je tato. Návrhy, které překládají, eh, je, předpokládají změnu smlouvy a jakou změnu smlouvy, pokud tomu tak je, je zejména, pokud se hovoří o té obrácené většině. Eh, já jsem si nepřečetla ten dokument, já jsem měla spoustu jiného čtení, takže jsem se k tomu ještě nedostala, ale rozhodně do příštího projednávání se k tomu dostanu. A další otázka, než se dostanu k těm konkrétním věcem, já už vím, že musím končit. Eh, my nevím, jestli tady vlastně přehlížíme, nepřehlížíme to nejpodstatnější. A to je to, zda je ta architektura, kterou máme na podporu stávající měny, eh, je funkční, jestli skutečně je taková, aby, zach, aby euro pře, přežilo krá, době a dlouhodobě. A jsou tady myšlenky na to, nebo nějaké nápady, jak eh, době a eh, eh, dlouhodobě podpořit měnu. A ta druhá věc se týká zaměstnanosti a sociálních věcí. Pan Kaza to říkal, že není, že, se, že nesmí tyto věci postihnout občany v oblasti sociální zdravotní eh, péče a důchodové péče a to je velmi, velmi obtížné zvládnout a budeme se snažit v našem výboru eh, na to dbát, toto zajistit, ale myslím si, že tak a konečná analýza je taková, bohužel, že ty postihy států postihnou občany, občany jedním či eh, nebo druhým způsobem. I Nechci mluvit příliš o Irsku. Penzijní fondy v současné době jsou kráceny na půlku, protože protože půlka jde na záchranu krize. Takže myslím si, že nemůžeme prostě se tomu vyhnout, že postihy zkrátí i občany. Kolegyně ze Zelených hovořila o rychlosti či tempu a e, o tom, jak to ovlivní sociál, jak je to bude mít sociální e, debaty, kolegyně, deba, dopady, kolegyně to vysvětlila dobře. A postihy. Souhlasím s paní Beres, když hovořila o těch pokutách pro ty, eh, řekněme, zlobivé státy proti těm hodným státem, a to může mít určitý cyklický dopad a otázka, kterou kladu, eh, zda to obč- evropští občané unesou, zda to podpoří. A nyní konečně k těm srovnávacím eh, tabulkám nevím o tom vše, ale jenom kladu otázku, protože naše ekonomiky jsou strukturálně odlišné, některé jsou ve schodku, některé mají přebytek. Jakým způsobem toto všechno, ty srovnávací tabulky zohlední, aby nám dali takový výstup, takovou analýzu, jakou potřebujeme? Děkuji. Máme už jenom dvě minuty, eh, protože skutečně jsem slibovala tlumočníkům, že budeme končit včas. Eh, byla tady ta 15-minutová přestávka vynucená, ale pokud chtějí kolegové pokračovat, můžeme se eh, držet angličtiny. Prosím. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili v této části debaty je důležité, aby eh, náš výbor vystoupil se svými stanovisky, jinak eh, na evropské úrovni nebudeme mít žádnou reakci na obavy, které se týkají eh, vývoju na trzích. Je potřeba, abychom Um, diskutovali o té um, správném namíchání politik tak, aby byly vyvážené. Třeba to již není dnes až tak populární a pokud pan Deru, zástupce komise, uh, dovolí, tak bych uh, položila ještě jednu otázku a on potom může pokračovat v angličtině, až uh, již skončí tlumočení. Mě by zajímalo, do jaké míry již došla diskuse na komisi o možné revizi smlouvy jak jsme zaznamenali, toto, ta možná revize smlouvy se opakovaně objevovala na pořadu dne a čím více se to projednává někde za kulisí, tím eh, se všichni lépe chovají. Pokud by se měla znovu mm, měnit, pokud by se měla měnit smlouva Lisabonská, tak pokud jde o ekonomické řádné, řádnou zprávu či řízení, tam bychom možná mohli vyslat velmi neproduktivní mm, jakýsi signál tou změnou, tak jak to říkala paní Harkin, protože pokud chceme dosáhnout nějakého pokroku v eurozóně, co se týče řádné zprávy, tak bychom měli mít mnohem hlubší revizi smlouvy. A já se chci zeptat, jak vypadají ty diskuse v komisi o tomto a jaká